So. Dann darf ich die Sitzung des Poprosil bych vás, abyste se usadili a mohli jsme pokračovat e, v našem, naší schůzi. Nejprve mám několik e, sdělení. Chtěl jsem ještě e, říci, že jsme nedali ani slovo paní zpravodajce, která ještě chtěla uvést svou zprávu. Bavili jsme se o tom s panem Gustavsnem a proto bych chtěl ještě dát paní zpravodajce dvě minuty, jenom aby pár větách řekla něco o své zprávě a potom budeme pokračovat v našem programu. My jsme si neuvědomili, že je potřeba ještě prezentovat zprávu. Mysleli jsme si, že dnes proběhne jenom to slyšení. Ale eh, prosím, paní Parvanová, máte slovo na dvě minuty. Uh, thank you very much. Uh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdřív chci říci, že spolupracujeme s panem Lópezem Istriasem z výboru Jury na této zprávě. Bohužel se dnes nemůže zúčastnit, takže vás seznámím s naším společným stanoviskem. Bylo to opravdu potěšení s ním spolupracovat. Ta spolupráce byla velice plodná a myslím, že se nám podařilo vytvořit návrh zprávy, který je velice silný a konzistentní. Vítáme návrh komise a Připomínám, že to vyplývá z ustanovení směrnice o evropském ochranném příkazu, který, která původně pokrývala ochrana opatření v členských státech bez ohledu na to, jaký orgán je vydal. Na základě připomínek některých členských eh, států, kde ochrana obětí se řeší eh, v rámci občanského nebo správního práva, nikoli trestního práva, bylo rozhodnuto, že budou vlastně, bude předložen návrh na řízení eh, i pro občanské věci, to znamená, aby lidé, kterým bylo přiznáno ochranné opatření, se budou moci pohybovat volně po EU bez ohledu na to, zda to opatření bylo vydáno v občanském nebo trestním právu. Stručně představíme čtyři eh, hlavní skupiny návrhů nebo změn, které navrhujeme ve zprávě. Ta první skupina a ještě chci tedy říct, že my jsme vycházeli ze zásady, že to používání nařízení by mělo být snadné pro ty, kdo potřebují ten, tu ochranu pro orgány a nemělo by znamenat finanční zátěž pro systém. Takže ta první skupina se týká zjednodušení uznávání ochranných příkazů. V tom eh, našem návrhu umožňujeme členským státům automaticky uznat ochranný příkaz vydaný v jiném členském státě na základě předložení eh, původního osvědčení. Domníváme se, že to zajistí větší ochranu potenciálních obětí a že ten postup bude e, rychlejší. Také chceme e, usnadnit e, postup i tím, že příslušný orgán musí automaticky předávat informace o osvědčení pokud ochranná osoba je v zahraničí, eh, chráněná osoba je v zahraničí, tak musí mít možnost žádat o osvědčení online a také propagujeme zřízení Evropské databáze eh, ochranných opatření a vydaných osvědčení. Druhá skupina se týká eh, obětí vlastně násilí z důvodu pohlaví. Týká se to práv obětí, jsou tam ustanovení eh, i o využití eh, speciální podpory, to už bylo také zmíněno ve specifickém slyšení, týká se to eh, obětí násilí z důvodu pohlaví, včetně dětí, které mají mít nárok na pomoc speciálních, specializovaných pracovníků v členských státech protože pokud by se jim nedostalo takovéto pomoci, může to být eh, problém třeba pro eh, oběti, které cestují a neznají eh, právní předpisy jiného členského státu. Se stejným cílem také vlastně navrhujeme speciální školení úředníků, kteří přijdou do kontaktu s eh, dotčenými osobami a v návrhu zprávy také uznáváme význam práce občanské společnosti a je tady, říkáme tady, že je třeba konzultovat s nevládními organizacemi a podporovat spolupráci mezi orgány členských států a nevládními organizacemi. Třetí skupina návrhů se týká informování a překladů především eh, u opatření, která by měla Eh, tedy usnadnit eh, překlady, tlumočení eh, a pokud jde o informování, říkáme, že ty informace musí být přizpůsobeny individuálním potřebám dané osoby. Je to v souladu se směrnicí o minimálních normách pro oběti, především právo rozumět a právo tedy hovořit svým jazykem. A to tedy zpracováváme i v naší zprávě. A ta poslední skupina se týká prevence a osvěty. Po všech setkáních, které jsme měli, navrhujeme zřízení eh, informační a osvětové kampaně v členských státech a vybízíme komise, aby také do této kampaně zahrnula informace o ochranných opatřeních v členských státech prostřednictvím portálu. To je tedy zhruba vše. Děkuji vám. Děkuji vám za podporu a těším se na další spolupráci s výborem. Děkuji vám za tuto velmi obsáhlou eh, zprávu 10. dubna, jak už jsem říkal, je lhuta po předkládání pozměňovacích návrhů, až je všechny budeme mít k dispozici, tak určitě budeme dále diskutovat. Teď budeme pokračovat v našem zasedání. Nejprve mám několik oznámení na základě včerejšího zasedání koordinátorů. Nejprve zpráva vlastní iniciativy o právu společenství na základě konzultace oznámené komisí. Dohodli jsme se včera, že nebudeme se účastnit této zprávy, ale eh, možná přijmeme doprovodnou doprovodné usnesení, protože to je mnohem efektivnější, nezabírá to tolik času a nemusí se mezi sebou eh, stínoví zpravodaj tak dlouho dádovat. To je tedy jeden důvod, proč jsme se rozhodli to udělat tímto způsobem Rozhodně z toho nevzejde nic dalekosáhlého. Myslím, že mm, tam budou uvedeny určité požadavky týkající se budoucího programu pracovního komise v oblasti práva společenství. Budou tam jenom nějaká klíčová slova, myslím, že žádné konkrétní požadavky z toho nevzejdou. Potom eh, jsme jmenovali řadu zpravodajů, nejprve pro ochranu dat paní Galo, pro směrnici o stejné věci, máme ještě další zpravodaj, ten ale jmenován nebyl, eh, to navrhne EPP. A co se týče environmentálního dopadu předlicového plynu, to má na starosti paní Lichtenberger. Nikdo nemá žádnou námitku, tak předpokládám, že to můžeme považovat za schválené výborem. A včera jsme je ještě diskutovali o hodnocení dopadu s příslušným ředitelem v Evropském parlamentu a dohodli jsme se s koordinátory, že se zamyslíme nad našimi legislativními iniciativami, například o vzájemné společnosti a o správním právu. Sekretariát byl pověřen, aby v nějaké dohledné době zorganizoval konferenci s národními parlamenty o evropském právu prodeje. Dále eh, jsme se dohodli, všem to bude rozesláno, že předložíme ústní otázku o rotaci správních soudců u obecného soudu. Určitě se k tomu ještě dostaneme, takže si můžu vynechat všechny podrobnosti. A potom jsme dostali stanovisko o zdanění poslanců od právní služby. Chceme to předat komisi, aby to komise mohla zohlednit a vyvodit z toho důsledky, ale nevyžaduje to žádné další projednávání. A potom jsme se dohodli, že se bude konat workshop k správnímu právu v dubnu tohoto roku. Kolega Karim, a to také bylo přijato, chce aby eh, bylo provedeno hodnocení dopadu, jakýsi zátěžový test návrhu komise týkající, týkající se eh, této problematiky. Tolik tedy ke sdělením eh, ze včerejška. A teď eh, jsme u bodu 26, tady to bude odloženo, takže se dostáváme k prvnímu bodu, o kterém se bude hlasovat. To je pana, zpráva pana Ziobro o elektronické aplikaci úředního věstníku. S tím už tady žádné problémy nejsou, takže to můžeme udělat na jednou. Tam se, kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Drželi se nikdo, takže jednomyslně přijato. A teď se dostáváme k petici, to je zpráva, kterou jsem přijal, eh, kterou předložil Jean-Marie Fagofoso Myslím, že si mohu ušetřit vysvětlení, všechno se dostali k dispozici. Ptám se, kdo je pro, zvedněte prosím ruku, kdo je proti. Zdrželi se nikdo, takže eh, je to schváleno. Tady je další podobná věc, další petice, zase na základě dopisu, který máte k dispozici, takže se ptám, kdo je pro. Zvedněte prosím ruku, kdo je proti. Zdrželi se. Takže i to eh, bylo eh, schváleno. A jako další bod, a teď se musím udělat do svého materiálu. Ještě tady jsou dvě věci, týkají se právního základu. Jedno je právní základ eh, pro jednotné platby a podporu pěstitelům révy. Jde o článk články 43.2 a 42.1. Eh, myslím, že všechno bylo připraveno, přediskutováno, takže si to nevyžaduje. Tak se tam jestli schvalujete tyto právní základy, kdo pro, ne proti, zdrželi se. Schváleno. A teď ještě tady ještě jeden právní základ Evropa pro občany pro na období 2014 2020 i tady jsou dva právní eh, základy, máte tam uvedeny. Myslím, že to už bylo dohodnuto s eh, politickými skupinami, takže to nevyžaduje další projednávání. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? I to jsme takto vyřídili. A nyní erledigt. dann, nee, wir haben den Sonderwunsch 30 ist postponed. 30 ist vertagt. 30 bylo odloženo. A potom paní Regner chtěla bod 40, takže teď mi bude 40, paní Regner to chtěla projednat co nejdříve. Ano, já jsem o to požádala, děkuji vám. Jde o 20 eh, hlavních obav evropských občanů a podniků týkající se fungování jednotného trhu. To je věc, o které bychom mohli tady diskutovat hodiny, ale doufám, že to nebude nutné. Myslím, že eh, to můžeme omezit na velmi krátkou výměnu názoru. Ten kontext je následující. Na konci roku 2011 se v Krakově konalo fórum k vnitřnímu trhu, kterého se účastnili zástupci občanské společnosti, zástupci podniků a tam měli příležitost vyjádřit kritiku týkající se vnitřního trhu. Když se podíváme na závěry z té konference, tak je možné říci následující. Legislativa na vnitřním trhu a mm, celá jednotná právní úprava v EU je výborná věc, ale co se týče právního rámce a každodenních občanů, každodenních problémů občanů, tak eh, tady eh, eh, je evidentní, že existují velké mezery a nedostatky a my bychom se z toho měli poučit, měli bychom trvat na zásadách better lawmaking a snažit se o co nejkvalitnější legislativu, ale v tomto materiálu se objevují ty hlavní oblasti kritiky těch problémů, které se vyskytují. Myslím, že je to velmi užitečná věc, abychom získali takovou zpětnou vazbu eh, týkající těch všedních každodenních problémů občanů. Ty oblasti jsou následující. Nicméně nejprve jsem ještě chtěla říci, že se dotýká celé řady výborů v eh, parlamentu. Hlavním výborem je výbor pro hm, hospodářství, ale velmi často jsou to otázky týkající se dopravy, volného pohybu, zřizování bankovních účtů. To asi nejsou úplně věci pro nás, ale potom je tady celá řada oblastí, které se nás dotýkají bezprostředně. V první řadě bychom se na našem výboru eh, měli zabývat občanskými věcmi, Eh, například je to piráctví produktu, řešení sporů, potom stahování eh, materiálu na internetu. Druhá oblast se týká uznávání listin. Třeba eh, doložení původu, nebo řekněme, že máme eh, občana třetího státu, který se usadí na území EU a potom jde o to, podle jakého práva například se bude odvět řešení různých sporů zaměstnaneckých nebo uznávání listin, které pocházejí z toho třetího státu. To neupravuje nařízení Brusel 1 a proto je to pro nás asi velké téma, které také bychom měli jednou asi eh, probrat. A potom co se to týká ještě celé řady dalších obecnějších otázek. Myslím, že v našich stanovicích bychom mohli být k tomu relativně eh, struční. Nemusíme eh, vynalezat eh, kolo znovu, objevovat Ameriku. Ale víme, že celá řada těch problémů vyplývá z informační, nedostatku informací, že občané kolikrát neví, na koho se mají obrátit, jak mají postupovat v dané situaci a tak dále. A potom je tady, jsou tady nedostatky v oblasti implementace, tedy že to je také věc, kterou bychom měli více sledovat. Víme, že existuje gold plating, nebo že kolikrát státy vědomě neprovádějí nebo nechávají určité věci otevřené v té implementaci, aby se nemuseli pouštět do nějakých ožehavých eh, diskusí a potom eh, existuje i, existují i mezery v legislativě, ale to je trošku jiná oblast. To je velmi stručné shrnutí těch oblastí, které nejvíce kritizovali zástupci občanů a podniků. Já jsem se snažila z toho vypíchnout ty věci, které se nás dotýkají bezpodpředně a které se možná projeví eh, v naší budoucí práce. Byla bych ráda, abychom eh, jakékoliv důsledky z této zprávy eh, udrželi ve velmi stručné podobě. Vidím, že eh, kolega Zvěvka se hlásí o slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem tylko podkreślić... Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych říci, že plně podporuji názor zpravodajky. Zcela jistě Ehm, bychom to neměli nějak ještě rozšiřovat, protože by to byla pouze prázdná slova. Spíše bychom se měli podívat na to, co jsme zatím dokázali a být na to hrdí. Analýza naší práce ukazuje, že ve výboru pro právní záležitosti se, eh, se vlastně se také objevují témata, která se pak objevují v těch 20 hlavních obav. Paní Lechtenberger? Já, also... Já s, tím mám trochu problém. Já s tím mám trochu eh, problém, protože to je jako takový um, taková popelnice, do které všechno naházíme, ale žádný užitečný kompost z toho nevznikne. Nevím, jestli je to úplně užitečné pro vytváření legislativy. Já si myslím, že by to komise měla hlavně zohlednit. A mm, samozřejmě chápu, že to můžeme využít naší práci, ale myslím, že hlavně to platí pro komisi, která by se s tím, která by se s tím měla inteligentně eh, zabývat. Paní kolegyně Wikström. Ano, já si myslím, že jsou to obavy, které se týkají nás všech. Už eh, před 15 lety, eh, více než před 15 lety, byl zaveden jednotný trh a my víme, že stále ještě přetrvávají, před 50 lety, stále víme, že ještě přetrvávají určité překážky, zejména v digitální oblasti. Jednotný trh musí fungovat i dnes, v dnešním kontextu a týká se to i, souvisí to i s obchodem, s vývojem. Pokud chceme zajistit, že evropský jednotný trh bude dostatečně silný, i po té, co překonáme krizi, tak jej musíme nyní ještě posilovat. Jsem velice ráda za práci, kterou zpravodajka odvedla. Jsem ráda, že pokračujeme tím směrem, který ona vytyčila. Děkuji, takže příště z toho vznikne zpráva a je tady hulta pro podněcí návrhy 27. dubna. Děkuji a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Paní, a slovo má paní zpravodajka Rodberen. Habe versucht zu überlegen, wie ich das Thema Týká se to zaměstnanců. Tak, eh, je to velmi složitá věc. Eh, nechci o tom eh, mluvit nebo mít monolog na hodinu a půl, je to velmi komplikovaná věc. Pan Rabka říká, že bych to možná zvládla, ale já nechci mluvit hodinu a půl. Pokusím se eh, rozdělit ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy do tematických oblastí a pokusím se to eh, přednést tady co nejstručněji. Nejprve, jak eh, vidíte, Vidíte, že tady není mm, stínový zpravodaj pan Baltazar, protože je nemocný. To je velmi nešťastné, protože on předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, Eh, my mu samozřejmě přejeme co nejrychlejší uzdravení, ale doufám, že mu také někdo předá eh, náš postoj. Doufám, že možná je tady někdo, kdo by ho mohl zastoupit, možná, že pan Zivka eh, určitě bude moci popsat některé z těch pozměňovacích návrhů, které pan Baltazar předložil. My jsme se snažili, abychom provedli tímto způsobem velmi jednoduchou, přehlednou, srozumitelnou reformu, protože ještě pořád eh, probíhá vlastně reforma, která byla přijata v roce 2004 a eh, její implementace nedospěla eh, do konce. A proto by asi nebylo dobré měnit nějakou pracovní metodu, která tady, kterou jsme používali už v minulosti. Týká se to dvou článků a komise se už také pokusila eh, o to vyčistit eh, tento předpis. Je evidentní, že komise nechce připustit eh, aby eh, se z toho stala nějaká velká akce, ale teď vidíme, že stejně bylo předloženo už 185 pozměňovacích návrhů. Teď já to mohu rozstřídit do několika tematických oblastí. Nejprve se eh, chci věnovat té největší z eh, oblasti, nebo tematické oblasti, to jsou řešení sporu. Kolegyně Rüftenberg a kolegyně Wikström a další paní Maková a další k tomu předložili pozměňovací návrhy. Pardon, eh, týká se to konfliktu zájmu. To, co kolegyně chtějí, tedy zajištění aby někdo přeskoumával aktivity úředníků, aby to bylo transparentní, aby se to zohlednilo v jeho nasazení. To si myslím, že bychom mohli všechno sformulovat jiným způsobem a já eh, bych si dovolila to sformulovat eh, takým způsobem, abych tím postihla vaše pozměňovací návrhy týkající se konfliktu zájmu. Potom jde o whistleblowing, tedy oznamování eh, kritiky, to se týká pozměňovacích návrhů. Některých kolegů je to věc, eh, kterou se zabývaly i jiné výbory, nejenom ten náš. Je to tady považováno za velmi důležité. To eh, whistleblowing je trošku tenký let. Musíme zohlednit různé aspekty. Víme, že kolikrát může docházet k nějaké trestné činnosti nebo k vytváření škody, ale mm, je jenom je důležité to odlišit od pomlouvání. Ale v každém případě je potřeba stanovit nějaká pravidla pro zajištění ochrany pro tyto kritiky nebo oznamovatele. A já bych eh, zase chtěla připravit eh, formulaci, která to zohlední a s tím, že by komise potom vypracovala podrobná eh, pravidla, která budou zohledňovat eh, eh, strukturu a, práci komise, protože u nás je ta situace jiná než v jednotlivých generálních ředitelství komise a myslím si, že by to mělo být přizpůsobeno práci institucí. A myslím si, že také zákon, který je právně za to kvalitní, by měl stanovat určité hlavní zásady a neměl by se přetěžovat různými podrobnosti, které, na které stačí prováděcí předpisy. Potom k zeměpisné rovnováze, k tomu bylo předloženo, bylo um, předložena řada pozměňovacích návrhů. Všechny mají eh, hezký cíl, ale nej, není to všechno aplikovatelné v praxi. Myslím, že je důležité si uvědomit, jaké důsledky by to někdy mohli, eh, mohlo mít, kdybychom se proto rozhodli. Například by tady bylo mnohem více německých úředníků. A nevím, eh, a myslím si, že to Eh, by si ne možná úplně všichni přáli. Je tady několik pozměňovacích návrhů od pana Baldazara, ty považuji za kvalitní, eh, tak říká se to i řady celé dalších, takže to se pokusím zohlednit. Potom máme velký balíček pozměňovacích návrhů týkající se, eh, to jsou 3, 37, 38, Pan Valdazar k tomu něco předložil pan Bodum a já k tomu připravím kompromis, ten určitě bude možný. Myslím, že e, e, není možné, aby někdo, kdo pracuje jako poslanec, potom chvíli Eh, získal eh, stupeň AD15 v eh, kabinetu nějakého komisaře a potom mm, přešel mezi ostatní úředníky a tam měl nárok na nějaký vyšší stupeň, ale jde o to, jak zajistit kariérní řád, aby někdo si mohl odskočit, mít nějakou volnou funkci, potom se vrátit do úřednické struktury, ale zase si myslím, že by to měl upravovat služební řád dané instituce, kdybychom to neměli stanovovat. Některé instituce už to mají vyřešené, některé ne. Další velký balíček pozměňovacích návrhů se zabývá otázkou postupu eh, a, a odsloužených let. Paní Wikström tomu něco navrhovala, také pan Baldazare. I tady teď pracuji na kompromisním eh, návrhu, abychom zohlednili ty myšlenky, které tam jsou obsaženy, že tedy někdo může postoupit na té stupnici, ale musí eh, se zohlednit jeho pracovní výkon a zkušenosti a tak dále. Potom jsou tady pozměňovací návrhy článku 51 týkající se nekompetentnosti. Také celá řada eh, lidí k tomu předložila své návrhy. V podstatě navrhují, aby po nějakých eh, pořadě několika jdoucích rozhodnutích o nekvalitní práci eh, bylo možné zastavit kariérní postup nebo dokonce snížit ten služební stupeň a já se pokusím to všechno zapracovat tak, aby to bylo co nejpraktičtější a nejjasnější. Eh, nevidím tady eh, kolegu Maštálku, ale ten také předložil něco k duchodovému věku, k, těm důchodovým věku, k tomu důchodovému věku byla celá řada různých návrhů. Pan kolega Maštálka chce snížit věk odchodu duchodu na 63 ale potom paní Wikström a další navrhují eh, to, že úředníci by měli pracovat déle, nebo měli mít možnost, pokud chtějí pracovat déle. Já mám eh, sympatii pro návrh kolegy Maštálky. Jako sociální demokratka, my jsme to vždycky jako sociální eh, demokracie prosazovali, naše vláda se to pokoušela v minulosti snížit věk odchodu důchodu. chodu. tak aby lidé eh, po své pracovní kariéře ještě měli nějakou kvalitu života a mohli si život trochu užít, ale to neodpovídá ekonomické realitě, to je potřeba akceptovat, takže přestože mám sympatie pro to, co navrhuje pan Maštálka, eh, to bohužel nebudu moci podpořit a myslím, že i návrhy komise které eh, hovoří o tom, že ten věk by měl být 65 a mm, budoucnost se zvýšit ještě na 67 vlastně odpovídá realitě ve členských zemích. Potom je tady několik eh, pozměňovacích návrhů eh, k flexitime, flexibilní pracovní době úředníků. I tady se pokusím připravit kompromis. není to jenom flexitime, ale i overtime, tedy přes časy, aby to tím bylo postiženo a měli bychom nějakou eh, přehlednou úpravu. Pan Baldazar a ostatní vědí, o čem teď hovořím a věřte mi, že k tomu přiložím kompromis. Potom eh, eh je ta, jsou tady eh, návrhy paní Lichtenberger k, socia- k solidárním odvodům. Strategie je jedna věc, ale asi vám teď neřeknu žádné tajemství, když řeknu, že rada k tomu má poměrně jasný postoj. A vždycky, když se jedná o nějaké takovéto věci na evropské úrovni, tak tomu má velmi negativní postoj. I když to možná ve členských zemích dávno takové věci fungují. Takže eh, rada nebude chtít ustoupit nechce ani připustit nějaká jednání k této eh, věci. Nedobře si představit, že by k tomu někdy došlo, aby se rada obrátila na parlament s tím, že eh, by bylo potřeba s něco dělat. Dovedu si představit, že některé členské státy eh, mohou být vystaveny určitému tlaku ze strany komise, ale vůbec to upřímně řečeno není na v radaru zástupců v radě. Tolik k tomu já sice chápu, že pro paní Lichtenbergovou to je velmi důležitá věc, ale ta myšlenka, která zatím stojí, a já, já si velmi vážím progresivních sazeb, ale v této formě to nebudu moci podpořit. Co vám ale nabízím, paní Lichtenberger, je to, že bychom mohli společně vypracovat nějaké úvodní ustanovení, který bude, které bude sformulováno jinak které sice bude připouštět nějakou sociální spravedlnost, ale různí lidé se to budou moci vyložit různým způsobem. Potom je tady ještě jeden eh, velký eh, balíček týkající se stupně AST, to jsou většinou ty administrativní funkce, teď máme novou kategorii AST, k tomu byla celá řada pozměňovacích návrhů, které chtějí něco doplnit. Já si myslím, že strukturálně eh, by se to mělo přepracovat. Pan Baldazara to požadoval a i tady se pokusím předložit předložit eh, kompromis a snad se to povede. Potom u těch eh, smluvních, smluvních zaměstnanců, contract agents, k tomu zase byla předložena řada návrhů. I tady se pokusím vypracovat kompromis. Já sama jsem k tomu sama nic nepředložila, ale pan Baldazare a ostatní navrhují, aby těto zaměstnanci měli kratší eh, působení, jenom tři roky. V rozpočtovém výboru na to má jiný názor, ale eh, I my si uvědomujeme, že někde je potřeba, aby například eh, ti, kteří jsou zaměstnáni na určité projekty, měli příležitost pracovat o něco déle ale přitom jim nechceme zabránit v tom, aby se mohli účastnit třeba vnitřních nebo interních eh, konkurzů. Potom eh, jde o cesty domů. Do země původu. K tomu byla řada návrhů. Pokusím se vypracovat kompromis. Pavel Lazare navrhoval, aby se dostala součástí regulární dovolené Vypadá to eh, rozumně, ale nevím, jestli se podaří to prosadit. Možná, že bychom se nad tím ještě mohli společně zamyslet. Komise by to chtěla pokrátit a stejně tak jde o ty náklady na tuto cestu. I k tomu bylo předloženo něco panem Baltasarem. Pan Baltasare chce, aby to u některých kategorií bylo úplně vyškrtnuto. Já bych byla pro progresivní přístup, podobně jako paní Lichtenberger, protože ty ekonomické poměry mohou se od sebe velmi lišit. Je rozdíl, jestli někdo má více dětí, méně dětí, nebo je tam jenom eh, jediný eh, rodinný příslušník, který vydělává peníze tak eh, těch několik set euro, které jsou určeny na cestovní náklady, mohly představit velmi významnou položku v jejich rodinných rozpočtech. A my si myslíme, že eh, by se to mělo řídit tím stupněm, eh, na kterém jsou úředníci zaměstnáni. Ale měla by se zohlednit také rodinná situace, kolik je, má je celkový příjem rodiny, kolik dětí má a tak dále. To není možné pustit ze zřetele. Když rodina se skládá z šesti eh, nebo sedmi rodinných příslušníků, což je velmi hezké, když má někdo pět dětí, ale eh, neměli bychom za to lidi trestat. Potom eh, zaměstnanci ve třetích zemích. I k tomu něco navrhuje pan Baldazare. Tady jde zase o dodatečné dny dovolené. Pan Balzar to chce zkrátit na tři dny. Potom jsou tady ještě návrhy na změnu kalkulace, aby tady e, na výpočet neplatila žádná lhuta, proto mám sympatie, takže to podporuji. Potom e, jde o částečné úvazky, to jsou články 90 93. I k tomu byly pozměňovací návrhy. Nemám ještě definitivní eh, stanovisko k tomu. Potom jde o nemocenskou. To jsou velmi komplikované věci. Pan Bodo a pan Buzoj k tomu něco navrhují. Vím, že to se týká některých stálých zastoupení a podle mě je v pořádku snažit se zajistit aby nedocházelo ke zneužívání nemocenské. Ale myslím si, že náš systém nějaké lékařské služby, u které by se každý měl hlásit a vyřídit si předpatřičné doklady, je správný. Možná, že by kolegové se ještě mohli zamyslet, jestli například 97 až 99, jestli bychom tam nemohli rozlišovat ty lhuty, ty eh, nemoci, které trvají déle než 7 dní, by musely být eh, doloženy jiným eh, certifikátem. Podobně k tomu je, co navrhuje pan Bodo u 98. Měli bychom se zamyslet, jestli to skutečně v našem systému je nutné. Potom agentury, kolegové si přejí aby agentury byly řešeny jinými předpisy, aby se tam například vyškrtlo těch 9 měsíců. Já si myslím, že návrh komise k tomu je velmi dobře promyšlený. Já se stavím skeptických požadavkům agentur, přestože s nimi spolupracuji. Myslím si, že a teď se to pokusím formulovat diplomaticky. Myslím, že agentury velmi často vedou velmi nezávislý život. A také eh, co se týče finančních aspektů, tak eh, by agentury neměly být těmi prvními, které si stěžují a které mají požadavek. Co se týče prováděcích předpisů, tak pokud si je nejsou schopni vypracovat sami a eh, probrat to s komisí, tak si myslím, že by nás tím neměli zatěžovat. Požadavky agentur, které jsem dostala, mě eh, nepřesvědčili, takže je podporovat nebudu. Potom tady bylo několik pozměňovacích návrhů týkající se rodičovské dovolené, týdenní pracovní doby. Zase nevím, jestli s panem Maštalkou mohu souhlasit a s tou pracovní, dobou, do, pracovní, týdenní pracovní dobou 37 hodin. To Stejně tak rodičovská dovolená 18 měsíců, eh, na rozdíl těch 6 měsíců. A otázka financování toho všeho, to nevím, jestli jsou věci, které eh, se získají podporu. Potom eh, je tady řada pozměňovacích návrhů od pana Maštalky týkající se důchodové pojištění. Pan Maštalka je kvestor, takže je mm, trochu mrzí, že to musím odmítnout. Paní Wikström taky k tomu má návrhy. Musím se na ně podívat podrobně, protože ještě jsem nebyla schopna je úplně pochopit. Nevím, jestli ta naše dosavadní pravidla by neměla být dostatečná, ale jsem vám k dispozici. A potom se dostáváme k řazení na jednotlivé služební stupně. Třeba pan eh, Bodo má něco k 117. Podle něho jde o to, jaké stupně byl se stát úředníci, kteří budou vykonávat nějaké eh, řídící funkce. Já to úplně nechápu, pane Bodo, mám proto určitou sympatii, ale eh, od AD5 do AD8 by to potom ten kariérní postup velmi zrychlilo a já si nejsem jistá, že to je dobře. A nevidím nějakou zvláštní potřebu pro to nebo nějaké výhody. Možná kromě toho, že lidé ve řídících funkcích by potom byli asi o něco mladší, než jsou teď. Potom celá řada kolegů předkládala návrhy týkající kategorie AST. I tady jsem toho názoru, že nová struktura u senior assistants by se měla změnit, že by to mělo být do roku 2014, tak navrhuje pan Buzoj. Ale je potřeba zohlednit to, že v některých členských zemích například nemají k dispozici dostatek úředníků na těchto stupních, ale já si nemyslím, že to je nejlepší způsob, jak to řešit. Ale pokud mi uniká ten problém, o který tady jde, tak mi to prosím ještě vysvětlete. Kroční dovolené a zvláštní dovolené. To si myslím, že bychom měnit nemuseli. Pan Buzoje, pan Bodo přiložili pozměňovací návrhy týkající se přechodné doby asistentů. To jsou velmi detailní a propracované pozměňovací návrhy a já upřímně řečeno tam nevidím nějaké výrazné zlepšení oproti současnému stavu a nevidím ani potřebu to nějak měnit. Potom jsou tady pozměňovací návrhy k těm našim akreditovaným parlamentním asistentům. A teď už se blížím konci eh, svého úvodu. Předkládám k úvaze Určitě si na to vzpomínáte, že statut asistentů byla věc, která narazila na příliš velké nadšení. A to například proto, že některé instituce jako rada měly pocit, že například úprava důchodu je příliš štědrá. Ten, kdo se začne pouštět do úpravy statutu asistentů, tak tím podniká velké riziko, Já jsem eh, tam provedla jenom jednu změnu, týkám se to věku odchodu do důchodu. Snažila jsem se přečíst všechny pozněvací návrhy, které s tím eh, souvisely a uvědomuji si, o co také jde těm profesionálním delegacím které chtějí uvést do souladu ty jednotlivé statuty. Nicméně já nejs, nemohu podpořit eh, návrhy, které by znamenaly, že by došlo k odstupňování i u těchto asistentů, nebo že by byl, byl nějaký systém certifikované kvalifikace, protože jádrem statutu asistentů Eh, je přece to, aby poslanci měli volnost v tom si vybrat, koho najmou jako asistenta a s tím, že bychom jim to neměli omezovat nějakými požadavky na kvalifikaci nebo praxi a tak dále. A že chceme, aby naši asistenti měli Eh, kolikrát mohli mít i kolikrát nějakou kvalifikaci nebo profesionální eh, zkušenost, která bude ohodnocena více než eh, diplom z univerzity, protože kolikrát může mít asistenta, který třeba nevystudoval vysokou školu, ale přitom má nějakou životní nebo pracovní zkušenost, která má kolikrát větší hodnotu, nebo může kolikrát mít i lepší znalosti, než mají poslanci, to říkám bez jakékoliv zlého úmyslu. Kolegové určitě vědí, o čem, o čem hovořím. I ostatní kolegové. My jsme kolikrát jenom vedoucí malého týmu odborníků, kteří se mohou vyznat v určitých věcech mnohem lépe než my ale nemyslím si, že bychom měli mít nějaký pevný systém, který bude kalkulovat eh, různé stupně a vytvářet nějaké hierarchie a jejich odměňování. A já se ani nemyslím, že bychom tím posloužili asistentům nebo jim nějak prospěli. Potom jsou tady pozněcí návrhy týkající se pracovní doby. Myslím, že bychom měli pouze přizpůsobit pracovní dobu asistentů pracovní době úředníků. Jsou tady dvě hlavní věci a v tom mají asi asistenti pravdu, že jde například o výpověď, protože tady neexistuje žádná zkušební doba, což je pro asistenty asi dobře, ale stejně tak eh, je ta jejich výpověď velmi jednoduchá. To, že se s nimi poslanec rozloučí. A je potřeba Eh, nebo můžeme si představit, že poslanci s tím budou zacházet velmi odpovědně. Myslím, že většina to i dělá. Já jsem například za 20 let, co jsem tady někoho nemusela propouštět, ale možná, že někteří poslanci s tím eh, k tomu nemusí přistupovat až tak odpovědně. A já chápu, že asistenti chtějí mít také nějaký rozhodčí mechanismus nebo arbitráž, ale myslím si, že by to měli vyřešit naše interní pravidla. A to určitě není situace, která by mohla nastat v jiných institucích, protože to, co máme tady v parlamentu, je trochu specifické. Zaž dosud se nám to nepodařilo upravit interně, ale já se tím budu ještě zabývat v příštích dnech, jestli taková možnost eh, je realistická, že by například tady existoval nějaký eh, ombudsman nebo někdo, kdo by dohledl na vyřešení takové situace, ale potom na konci musí být jasné, že poslanec musí mít právo eh, rozhodnout, eh, že může někoho propustit. To je jedna z hlavních eh, věcí, která je uvedena ve statu, statutu poslanců asistentů. Potom se to také týká otázky, jestli poslanec, pokud chce, po určité době měl vyplácet paušály za přestěhování anebo cestovní náklady, tak jak je to u úředníků. Ta formulace u jednoho z pozměňovacích návrhů pana Masy Pedalgo k tomu zaujímá velmi rezolutní eh, postoj. Nevím, jestli tu formulaci by nebylo možné eh, změnit, ale s tou myšlenkou samotnou souhlasím Vím, že kolikrát i poslanci chtěli eh, financovat přestěhování, ale eh, naše administrativa nám to neumožnila. Ale i tady si myslím, že eh, by ten systém měl být flexibilní. Dívám se na kolegy z komise a na Letici a Evu. Možná, že bychom tady mohli udělat nějaký stručný odkaz, že tedy poslanec má možnost přihlednout Eh, k situaci a tak dál, ale musíme si uvědomit, že úředníci dostávají až dva měsíční platy podle eh, rodinné situace eh, jako kompenzace za přestěhování a musíme se také uvědomit, že v případě asistentů by se to vyplácelo z prostředků, které mají k dispozici poslanci na provoz své kanceláře a kolikrát by to mohlo být až 8-10 tisíc euro, když to někdo financovat chtít, protože to je paušální částka ale já si myslím, že minimálně bychom měli připustit možnost proplácení těch skutečných nákladů na přestěhování, pokud co poslanci budou chtít. Tolik tedy eh, k těm asistentům. Ještě pořád je to probíhající věc, je to obrovský balíček. Eh, víte, víme, že je to komplikovaná problematika. Já tam dále pracuji, ale věřím, že se nám podaří eh, zohlednit vaše připomínky a dohodnout se na kompromisech. Já bych byla ráda, kdyby to hlasování proběhlo co nejrychleji, ale doufám, že co nejvíce z vás bude moci eh, také souhlasit potom s těmi návrhy. Děkuji paní Rodberent za velmi obsáhlý referát. Teď se oslovasí kolegyně Vikström, pan Zvěvka a další. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát paní roth behrendt za komentáře k tomuto tématu a zvláště chci také poděkovat za to, že jste byla velice kooperativní a hned od samého začátku jste zapojila i stínové zpravodaje. Jak už jsem říkala posledně, když jsme o tomto diskutovali, souhlasím s paní Roth Berendt, mám porozumění pro většinu jejich myšlenek a neměla jsem tady pocit, že bych měla předkládat hodně pozměňovacích návrhů, ale chtěla bych se zmínit o některých těch mých návrzích, protože hlavní smysl je vytvořit moderní služební řád, který bude vyhovovat EU 21. století. A je to skutečně okamžik, který bychom neměli promarnit, protože můžeme vytvořit něco nového a přistoupit k reformě, která je potřebná jak pro instituce, tak pro zaměstnance. Asi by mělo smysl vylepšit dobrou zprávu věcí veřejných institucí a proto jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, eh, které mají chránit ty tzv. whistleblowers a které mají Eh, omezit ten takzvaný revolving doors. Dále bych chtěla říci, že to uzavření vlastně těch tzv. revolving doors by nemělo eh, znamenat, že nějak zavřeme vrátka těm schopným pracovníkům, ale spíše bychom měli zajistit určitou loajalitu eh, úředníků vůči Evropě, vůči evropským občanům. Žijeme v Evropě déle, jsme zdravější, někdy až, někteří z nás žijí až do 100 let. A nevím, jestli je to ideální, ale musíme si to uvědomit, že prostě je tomu tak, že žijeme déle a proto bychom měli být velice flexibilní a umožnit lidem pracovat i po dosažení věku 67 let. Takže já jsem dala pozměňovací návrhy, aby bylo možné pracovat třeba i do sedmdesátky, ve výjimečných případech třeba i ještě déle, protože jsou opravdu lidé, kteří chtějí pracovat déle. Evropa prochází krizí a e, neměli bychom tedy nikdy e, lidem bránit v příležitosti přispět společnosti, pokud chtějí. Pak bych chtěla ještě poukázat na bod, který zmiňoval pan Bal, Baltasáre, to je ten automatický eh, dvouletý vlastně postup výš. Myslím, že by bylo třeba, aby se skončila praxe s automatickým povyšováním. Také bychom si měli pečlivě vyslechnout eh, nebo prostudovat stanovisko výboru FAM, pokud jde o rodičovskou dovolenou, je třeba, aby tady se využila příležitost pro reformu a abychom vytvořili moderní a funkční pracoviště pro mladé lidi. Neměli bychom vždy vinit členské státy za to, že nedělají to či ono, a že třeba nezapojují také otce my bychom měli jít vzorem právě teď, abychom zajistili, že ta naše pracoviště budou moderní, zapojí muže i ženy. Já jsem se jen krátce dívala do pozměňovacích návrhů kolegů, ale určitě ještě vyvstane mnoho zajímavých témat k diskusi a těším se na další spolupráci se spravodajkou i s stínovými spravodaji s cílem vytvořit moderní služební řád pro muže i ženy, eh, který tedy bude směřovat naše instituce do 21. století. A skutečně bychom měli být vzorem i pro další instituce. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Baltasar, Baldasare, náš stínový zpravodaj, je bohužel dnes nemocen a požádal mě, abych vás seznámil s jeho komentáři. EPP do značné míry podporuje hlavní cíle reformy, především pokud jde o snížení administrativních nákladů, ale chtěli bychom zdůraznit, že veškeré nástroje a změny, by se měly ubírat takovým směrem, abychom zajistili, že v budoucnu tady budeme mít skupinu vysoce kvalifikovaných, loajálních zaměstnanců a že budeme vzorem veřejné zprávy v Evropě. To bychom skutečně měli mít na paměti jako takové vodítko pro celou reformu. Chci vám připomenout, že naše administrativní náklady představují 6 všech nákladů a díky reformě, která začala v roce 2004, jsme už uspořili zhruba 3 miliardy. V roce 2020, do roku 2020 uspoříme dalších 5 miliard, což je dohromady 8 miliard eur úspor. Pan Baldassare předložil několik pozměňovacích návrhů, jejich smyslem je lépe posoudit práci administrativních pracovníků EU a také posílit vazbu mezi funkcí, odpovědností no, jednotlivých, na jednotlivých postech. Domnívá se, že posuzování práce by se mělo provádět při nejmenším jednou ročně, tak, aby bylo možné vyhodnotit, do jaké míry se člověk zhostil své pracovní odpovědnosti. Pokud je někdo na stejném, ve stejné třídě dva roky, může požádat o automatické povýšení pouze, pokud dostal pozitivní ohodnocení v kariérní správě. Nemělo by to být tedy úplně automatické. E, při hodnocení možného povýšení by právě ta zpráva o pracovníkovi měla sloužit jako základ pro rozhodnutí. Nějaký pracovník, který třikrát tři roky po sobě má neuspokojivé hodnocení, by měl být vlastně snížen o jednu třídu a pokud další tři roky nedojde ke zlepšení, pak by taková osoba měla být propuštěna. To je návrh pana Baldasareho, já bych to možná ještě zpřísnil, ale asi eh, teď není čas ani místo pro to, abych to dál rozvíjel. Kolega také navrhuje, abychom Eh, vlastně eh, ASTSC rozdělili do tří skupin. Mladší asistenti, asistenti a seniorští asistenti. A byli by tedy zařazeni do příslušných tříd od pětky do jedenáctky. A potom u ASTSC by to bylo 1 až 3, 5 až 6. Pokud jde o zeměpisné vyvážení, navrhuje pětileté období pro posouzení předtím, než se e, zavedou jakákoliv nápravná opatření. V tomto pozměňovacím návrhu e, zohledňuje jak stávající, tak budoucí změny pro odchod e, našich zaměstnanců do důchodu. Je tady ale také možnost analyzovat strukturu nápravných opatření, která, má být, která mají být zavedena. Pan Baldassare ale navrhuje zavedení časové omezení pro takzvanou metodu eh, eh, přizpůsobení platu nebo valorizace platu. Víte, že komise eh, tohle dala k soudu a uvidíme, jaké bude rozhodnutí. Pokud jde o další návrhy jiných skupin, Náš zpravodaj považuje za nejdůležitější eh, řešení sporu zájmů. O tom hovořila Cecília. Pokud jde o tu problematiku tzv. whistleblowers a tzv. revolving doors, je třeba, aby se kvůli tomu nezvýšily administrativní náklady, protože to by bylo neodůvodněné. Dále, pokud jde o takzvanou progresivní solidární daň, kterou navrhuje paní Lichtenberger, eh, kolega navrhuje, aby se tento návrh ještě více analyzoval z hlediska politických a strategických dopadů. Spravodaj EPP se tedy těší na kompromisní pozměňovací návrhy, které předloží spravodajka a zároveň bych chtěl ještě poděkovat paní kolegyni za spolupráci a za vstřícnost v jednáních. Pan Baldassare se také domnívá, že z hlediska blížících se jednání eh, s radou by všechny politické frakce se měly maximálně angažovat a neměli bychom marnit čas nějakými kontraproduktivními spory a populistickými prohlášeními ve sdělovacích prostředcích. Děkuji vám. Děkuji paní Lichtenberger. Velice děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat zpravodajce, protože odvedla velký objem práce a je to také dost ožehavé téma. Chtěla bych vám tedy poděkovat za to, že jste pečlivě pročetla všechny pozměňovací návrhy a velice dobře je kompilovala. Mám několik poznámek. Myslím, že musím ještě hovořit o těch jednotlivých kompromisních návrzích. Jak vím, tak rada v posledních letech vedla jednání. Ta jednání se nevždy soustředila na ty nejdůležitější, nebo na těch, na těch předních liniích. Spíše se ten dialog vede jaksi v zákulisí. Myslím si, že bychom měli eh, mnohem jasněji hovořit o našich názorech. Dále, co se týče těch kompromisu, tak si myslím, že co, pokud je formulujeme dobře, tím budeme, mít, budeme v lepším eh, postavení v přijednáních s radou. Dále, co se týče těch jednotlivých eh, eh, věcech, tam bude asi dost těžké prosadit naše názory. V Evropě mm, je mnoho médií, kteří se snaží Eh, jak se negativně informovat o věcech v Evropské unii. A velice často mm, zobrazují Evropskou unii v negativním světle, často jsou to i nepravdivé informace. Mm, s tím toho nemůžeme mnoho udělat, ale jsou zde také členské státy, které třeba předpokládají, že pokud poslanec žije v Innsbrucku a pracuje o 20 km dále by měl požívat stejných práv, eh, pardon, že vlastně by to zde mělo být stejné hodnocení německého poslance, eh, který pracuje kousek od svého bydliště, jako u evropského poslance, ale ta situace je zcela jiná. Dále pak ten princip těch revolvingových eh, dveří, těch otáčivých dveří. Myslím si, že je důležité, abychom zajistili lojalitu svých pracovníků, ať už to jsou úředníci či asistenti, musí vykazovat lojalitu eh, orgán, orgánům Evropské unie, nikoli lojalitu vůči třeba soukromým firmám nebo jakýmkoliv jiným dalším subjektům mimo EU. Také se celkově hodně kritizuje Evropská unie ze strany členských států Členské státy často hovoří o tom, že ten negativní obraz Evropské unie souvisí s lobováním. Eh, hovoří o tom, že lobbysté nás dokáží přesvědčit v tom, abychom prosazovali jejich zájmy jsou zde věci, které se musí řešit. Například pokud nějaký poslanec si nechá zaplatit dovolenou soukromou firmou, tak to jsou věci, které musíme zastavit. Nicméně prostě bohužel k těmto věcem dochází a dochází k ním i na úrovni Evropské unie. Musíme vypracovat takové, takovou právní úpravu, takové nařízení a poté ho také dobře provádět v praxi. Musíme si uvědomit, že k těmto věcem dochází téměř v každém členském státu a to musí být řečeno naprosto jasně. Ne, nejsou to problémy, které se týkají pouze evropských orgánů. Nicméně potřebujeme regulaci a potřebujeme zastavit takové negativní jevy. Já se trochu obávám, nebo já bych chtěla to, aby Eh, jsme se zabývali, abychom se zabývali eh, věcmi společného zájmu. Co se týče akreditovaných asistentů, například eh, někteří asistenti jsou velice mladí. Nechci hovořit proti jednomu z pohlaví, ale Pokud se mají srovnávat asistenti mezi sebou, musíme být velice opatrní, protože jsou zde velice jemné rozdíly. A také jsou zde také různé pracovní režimy, různé pra, pracovní úpravy. Někteří Poslanci zaměstnávají své asistenty zde ve svých kancelářích, jiní třeba využívají asistenty pro získávání ehm, co by poradce, pracuje tedy externě. Pak jsou to otázky, které se týkají mateřské a rodičovské dovolené. Zde bych podpořila návrh paní Vikstremové. Rodičovskou dovolenou bychom, bychom měli také více zaměřit na otce. Musíme zajistit eh, dosažení dobré rovnováhy. A v některých členských zemích eh, tato situace je mnohem lepší než v jiných. Zcela jistě je tento návrh však eh, velkým pokrokem. Místo toho, aby měla by zde být tedy rodičovská dovolená a měli bychom se zamyslet, i konkrétně nad tím, co to znamená být dnes rodičem. Často necháme, často ti rodiče si musí jaksi poradit sami. V Rakousku máme poměrně dobré zkušenosti s tím, že na rodičovskou dovolenou odchází i otcové. Například matka může být na mateřské dovolené až tři roky dokonce a pak se může vrátit do zaměstnání, protože to pracovní místo je garantováno. Dále agentury. Zde se také liší názory. Některé agentury mají hodně práce, některé agentury eh, mají eh, ještě nedostatek eh, třeba vysoce kvalifikovaných úředníků. Pokud chcete například v Evropské vesmírné agentuře mít vysoce specializované odborníky, tak bude dost těžké takové odborníky získat, aniž byste jim eh, platili odpovídající mzdy. Paní Frbahen hovořila o nezávislosti. To je taková dost už krajní pozice. No a pak jste ještě hovořila o dalších věcech. Myslím si, že je důležité, abychom vyslali navenek pozitivní signál, když reagujeme na všechny tyto věci. Zejména v kontextu Evropy je důležité si uvědomit, že vnitrostátní média eh, velice rády, kriti- velice často kritizují cokoliv, co se týče Evropské unie, takže bychom zde měli usilovat určitý kompromis. Myslím si, že pokud dáme hlavy dohromady, tak se nám podaří takový kompromis vypracovat. A myslím si, že zatím nám ta práce jde a děkuji vám za spolupráci. Kolegyně Tajn. Myslím, že řada těch návrhů Eh, řídí snahou ušetřit eh, prostředky, o to jde našim občanům a radě asi také. Myslím, že automatické povyšování každé dva roky je relikt minulosti a myslím si, že už to neexistuje v žádné veřejné zprávě v Evropě. Může to vést k sociálním eh, nespokojenosti a já bych byla proti tomu. Nejprve tedy k tomu, jak se paní zpravodajka postavila k pozměňovacím návrhům. Eh, jsem ráda, že je skeptická k agenturám, že k požadavkům agentur. Myslím si, že ty už skutečně vedou trochu, mají příliš eh, mnoho nezávislosti. Vzpomínám si na zprávu ombudsmana, že i přesto ty agentury, které jsou vzdálenější od Bruselu nebo Štrasburku, tak tím méně se tím méně plní předpisy nebo naše pravidla pro eh, utrácení prostředků a proto si myslím, že bychom neměli eh, přesouvat na jejich požadavky. A souhlasím s tím, jak eh, s tím tématem zachází paní zpravodajka. Co se týče té nemocenské, všichni Eh, kdo za někoho zaměstnávají, vědí, že ať už tedy je předložen lékařský doklad nebo ne, tak dochází ke zneužívání. A ani eh, já se proti tomu nestavím, aby tady bylo upraveno. Eh, já vím o jednom případu, kdy asistent, který měl být na měl být doma v nemoci, byl spatřen někde na dovolené a potom došlo k jeho propuštění ale myslím si, že by se na to mělo něco měnit. Teď k těm kompenzaci cestovného domu. Tam se, jestli to je nějak propočítáno. Když dojde ke seškrtání ze šesti na tři dny, ale přitom se to vykompenzuje úhradou těch cestovních nákladů, tak jestli to náhodou, jestli to vůbec povede k úsporám, anebo to ty náklady nezvýší. A potom mám ještě jednu otázku na paní zpravodajku. Vy jste říkala, paní Rodperent, že nechcete eh, jít vstříc radě Myslím, že rada by byla ráda, kdyby to všechno spadlo pod stůl, přestože eh, by od příštího roku to znamenalo větší náklady. Možná, že by ty úspory ani nebo, nebylo možné eh, provádět, protože ten původní návrh komise eh, by se tím velmi rozředil, že mě zajímalo, co si o tom paní zpravodajka myslí, o té možnosti provádět úspory. Pan kolega Rabka je potom paní zpravodajka. Děkuji to se hodí, já se můžu jenom připojit, ale možná se připojit trochu jiném smyslu. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a ostatním eh, stínovým zpravodajům, ale chtěl bych jim také doporučit, aby se snažili vyjednat kompromisy mezi sebou, a aby nám tady ty kompromisy prezentovali. Protože nejde jenom o kompromisy tady na výboru, ale jde také o kompromis s radou a to by měli mít na paměti. A jde tady určité hlavní zásady. A v této otázce si myslím, že bychom měli být vůči radě velmi obezřetní. Já jsem se snažil pročíst ten obrovský počet pozměňovacích návrhů, kolikrát ty návrhy eh, obsahují sami o sobě několik stránek a to se čte velmi obtížně a nevím, eh, jestli se od nás čeká, že to všechno nastudujeme. Já si myslím, že hlavně u těch velmi detailních věcí bychom je prostě přijímat neměli, protože s tím otevírá pandořina skřínka. Víme, jak, jakým způsobem pracuje rada, jak se k těmto věcem staví. Pan předseda určitě ví, pan Baldazare taky, jak eh, tomu například bylo s tím patentem přijde někdo z rady, který eh, se všichni chtějí, který se chce dohodnout prvním čtení a eh, víme, jak to potom dopadne, protože tady sedí úředníci, kteří o ráno světě nemají ani potuchy a eh, kteří sepisují tyto návrhy. A když říkám ani potuchy, tak se to týká celé řady oblastí života. Já vím například, jaká je úprava na, eh, na ministerstvech a jak to tam funguje. Úředníci se stají, snaží jenom o to, aby se vyhnuli všem povinnostem a aby se zajistili co nejvíce privilegií. Těm určitě nejde o to, jak něco uspořit nebo eh, zbavit se nějakých privilegií. Já s tímto přístupem souhlasím, tedy s tím, abychom s tím něco dělali, ale myslím si, že zase není přípustné se pouštět do nějakého populismu. Takže moje doporučení je, a já jsem připraven, jakožto ne stínový, jakožto jeden, někdo, kdo není stínovým zpravodajem, připravit ty kompromisy, které budou zohledňovat naše vyjednávací pozici vůči radě. To bychom měli mít na paměti především. A k tomu mám ještě tři další eh, věci, to je téma těch oznamovatelů. I já bych chtěl říct ano, pokud dojde k odhalení nějakého nezákonného jednání, tak ti, kteří to odhalí, tak by měli mít ochranu. Ale stejně tak je potřeba jasně říci, že ta hranice mezi oznamovatelem a někým, kdo neustále něco si stěžuje a kritizuje, jsou to takový eh, udavači, eh, to eh, se ošetřuje velmi obtížně, nemá cenu do toho statutu eh, psát nějaká hezká slova. A potom to povede k nezamýšleným důsledkům. Myslím, že eh, by tady měly být stanoveny nějaké hlavní zásady a potom to nechat na eh, ty podrobnosti na prováděcích předpisech. Potom ke konfliktu zájmu. I tady potřeba říci, že naším zájmem je aby se eh, v našich institucích zaměstnávali čerství absolventi, kteří možná byli výborní studenti. Kolikrát to tak vypadá, eh, když se podíváme na ty návrhy, které se nám dostávají na stůl. Jsou to vždycky vysoce kvalifikovaní odborníci a já neříkám, že nepotřebujeme, ale potřebujeme také někoho, kdo má nějakou profesní zkušenost nebo životní zkušenost, ale kde je máme vzít Víme, že nějaká odborná kvalifikace by tady eh, být eh, měla. A víme, že kolikrát lidé sbírají kvalifikaci celý eh, život a přece víme, že také práce asistenta poslance není celoživotní zaměstnání. Jsou to lidé, kteří sem přijdou na nějakou dobu, potom by také měli mít možnost se vrátit zpátky ke své profesi. A proto bych byl rád, abychom nevylili dítě i s vaničkou. Jsou určité věci, které bychom neměli otevírat v rámci toho statutu a neměli bychom směšovat eh, určitá sociální pravidla pro zaměstnance v normálním životě s postavením našich asistentů, to se týká například té výpovědní, eh, ochrany před výpovědí. Víme, že ten, ta povaha té práce asistentů parlamentu je úplně jiná než eh, na eh, pracovním trhu obecně. Byl bych rád, kdybychom neotevírali některé oblasti, které jsou velmi riskantní nebo nebezpečné. Pan předseda, chceš něco dodat? Když už tady byla zmíněna, zmíněna otázka úspor, Víme, že těch podíl a parlamentu je asi 5% a podle když se podíváme na ty návrhy komise, jak uspořit, tak také představuje asi 5 procent celého rozpočtu, to asi 100 milionů. Takže 100, pardon, 150 milionů, to jsou sice velké peníze, ale v tom celkovém rozpočtu to nějak zvláštní položku nepředstavuje. A v tomto kontextu si myslím, že bychom měli vyhodnotit všechny ty návrhy, které před sebou. Ta velká reforma proběhla v roce 2004, to, co děláme tady, jsou eh, určité menší úpravy, které by měly zrovnoprávnit eh, určité věci, ale rozhodně tím nezachráníme celý eh, rozpočet Evropské unie. To asi ne, takže bychom to měli zachovat v určitých proporcích. A teď má slovo paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli ještě někdo z komise eh, se bude chtít vyjádřit, ale mám něko, několik krátkých poznámek k tomu, co tady zaznělo v diskusi. Děkuji za podporu, za vaše návrhy. Výbor k tomu, co je bylo řečeno o výboru pro ženy, ano, já už jsem hovořila. Některými členkami souhlasím s tím, abychom zapojili korečovské dovolené, což navrhovala paní Koch Merin. To považuji sice dobré, ale myslím si, že by to bylo špatné v této době prosazovat nebo zapisovat do legislativy. Eh, abychom tady zaváděli něco, co jde nad rámec toho, co už jsme schválili v roce 2010 a nad rámec toho, co platí už ve členských státech a víme, že tam to minimum jsou asi čtyři měsíce. Eh, Evropské měsíce, eh, v Evropské unii to je šest měsíců a snažit se jít až na 18 měsíců si myslím, že je příliš ambiciozní. tomu, co říká paní Wikström, tomu, jak dlouho eh, lidé mají mít možnost pracovat. Samozřejmě nechceme zamezovat někomu, kdo chce pracovat déle, protože ho jeho povolání obzvláště baví, tak bychom jim to neměli znemožňovat. Je celá řada lidí, kteří svou práci milují a já vůbec nejsem pro této možnosti. paní Wikström ale, a pan Cvivka a další je paní Tain. Se zmiňovali o tom povyšování a tady eh, při vší úctě eh, chci říct, že to nebylo úplně koherentní. A myslím, že to je proto, že se v tom kolegové s tím služebním řádem eh, zas až tak eh, dobře nevyznají. Což je pochopitelné. Je to velmi komplikované i ve členských zemích, rozhodně i v Německu. Eh, Určitě existuje systém povyšování, to ano, a to povyšování je jak automatické z jednoho stupně na druhý. To, že když jste nějaký vrchní rada, tak potom jste ještě vyšší rada třeba na nějakém úřadě nebo v Evropské unii z AD5 na AD6, ale kromě toho, a to není automatické, aspoň v normálním případě ne. A potom jsou tady ty Eh, věci, které my říkáme tady v EU echelon, ty mezistupně. A ty ano, skutečně jsou víceméně automatické, odvějí se od věku, od, od sloužených let. A to je v Německu úplně stejně. A já, e, mě by také nevadilo, kdyby v Německu se to například e, zrušilo. Když někdo navrhne, tak prosím. Na druhou stranu si myslím, že je správné říci, že když někdo odvádí špatnou práci a ještě to špatně hodnocen, tak je možné se zamyslet nad tím, jestli má docházet povyšování. Ale ty automatické echelon, ty mezistupně jsou eh, potřebné, aby vůbec eh, docházelo k nějaký, nějakému povýšení, takže nesmíme směšovat tyto dvě eh, věci. Myslím si, že je, by se velmi obtížně prosazovalo rušení takového eh, mechanismu. Ale pokud někdo dostane hodnocení od svého nadřízeného, že opravdu vykonává velmi špatně svou práci, tak eh, by se to mělo nějakým způsobem projet, projevit. Zase bychom ale měli mít na paměti, že nechceme vytvářet něco, co se bude vyžadovat najmutí dalších stovek úředníků, kteří se tím potom budou zajímat, aby to vůbec bylo možné provádět. A ať už to chce kdokoliv, tak já bych byla zásadně proti tomu. K těm otáčivým dveřím a konfliktu zájmu, k tomu se vyjadřovala paní Lichtenberg, ale i další. Podle mě je správné říci, že chceme nebo vyžadujeme úplnou lojalitu k instituci. Já také kritizuji eh, EPSO, že nezohledňuje to nadšení eh, pro práci nebo čistě jenom znalosti, tam se vybírají ty správné odpovědi, jeden test a to je všechno, co EPSO posuzuje. Eh, kdyby šlo zrušit EPSO, tak já to udělám okamžitě, protože myslím, že eh, to nestojí za nic. Ano, takže potřebujeme lojalitu. Ale když eh, má přijít někdo z soukromé sféry, sem do veřejné zprávy a nemusí tak určitě asi nemá nějakou lojalitu k té instituci. Kolikrát se týká i národních expertů, kteří přicházejí z těch svých administrativ, kteří jsou sem vlastně vyslání svými ministerství je trochu jako špioni a potom mají pocit, že jsou špioni a že eh, v první řadě pracují pro tu svou mateřskou instituci. Takže u všech těchto věcí nemůžeme vycházet, a to platí i kdyby to byl někdo z Greenpeace, nemusí to být někdo z nějakého podniku. Platí to pro celou řadu lidí. Mám proto sympatie, ale nejsem si úplně jistá, jestli je eh, možné to nějakým způsobem prakticky zohledňovat. kolikrát eh, dochází k situaci, kdy například někdo z chemického průmyslu je tady eh, poslán jako odborník, pracuje v příslušném oddělení komise a potom se podílí na vytváření legislativy, ale jsou to věci, které se velmi těžko posuzují. Ta lojalita, to, co říkala paní Rybka, Rabka je pravda. Řekněme, že u mě bude pracovat někdo z uhelného průmyslu nebo z energetiky a má tam proběhnout eh, nějaká cooling off period mezi tím, než se těm věcem začne věnovat eh, u někoho jiného. A to všechno si musíme patřičně promyslet. Přece nechceme, aby ale ty zkušenosti e, přišly úplně vniveč. E, myslím, že to není úplně vhodné, když generální ředitel, který e, měla starosti nějakou, nějaké právní věci, potom okamžitě po ukončení svého pracovního poměru přejde do nějaké právnické firmy. Já souhlasím s nějakou minimální cooling off period, ale um, jinak asi do toho nemůžeme více zasahovat. K těm um, um, ne, nevím, eh, jak, jak tady bylo řečeno, nebo jak jste pochopila to o těch eh, o té kompenzaci cestovních nákladů a snížení dnů na cestování. To tam přece vůbec není. Nevím, jaké, o jakých jednání s radou tady byla řeč, protože žádná jednání teď neprobíhají. A rada velmi eh, ráda nechá eh, ta jednání, eh, aby se zhroutila, protože kolikrát prostě nechce nic nového přijímat. A pokud má rada ten pocit, pokud eh, jí to nevadí, tak se to prostě stane. Pokud rada není schopná vyjednat kompromis, tak eh, prosím, to se může stát, ale potom to také bude eh, znamenat, že dojde zase k atletickému zvyšování platu a potom bude muset rada řešit ty důsledky, které z toho poplynou, tedy zvýšení nákladů na úředníky. A doufám, že aspoň trochu se bude rada chovat rozumně. Pane Rabkaj, já vám děkuji za to, co jste říkal k tomu odlišení whistleblowing a e, udávání. Rozhodně nechceme, aby došlo ke zneužívání. Kolikrát už jsme tyto případy zažili v komisi a jinde. Někteří, kteří se považovají za ty oznamovatele, byli lidé, kteří mají upřímně řečeno osobní problémy. Já nejsem schopná to posoudit, nejsem lékař, nejsem ani nadřízená, ale měla by existovat nějaká pravidla nebo nějaká, eh, nějaký interní mechanismus, který by byl schopen mezi těmi eh, případy rozlišovat. A Děkuji také panu předsedovi za to, že upozornil eh, na to, jakou položku to představuje v rozpočtu, těch 5 ale byla bych ráda, abychom podobně přistupovali také eh, v těch situacích, kdy peníze vynakládáme, protože myslím, že i to by prospělo evropskému rozpočtu, protože kolikrát s velkým vyštědrými gesty rozhodujeme o vynakládání eh, množství prostředků a jsme u toho velko, velmi velkorysí. Pokud se, a ještě k těm agenturám, pokud se někde agentury nedrží eh, legislativy nebo pravidel, tak eh, je vaším úkolem, abyste na to upozornila. Abyste se obrátila na komisi, upozornila na porušování pravidel a komise potom musí zajistit, aby se agentury držely zákonu. Děkuji, paní Rod Berend ještě říkala, že by se komise mohla vyjádřit, pokud bude chtít, takže prosím, pokud potřebujete se vyjádřit, tak máte slovo. A, a děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat výboru a zejména zpravodajce a stínovým zpravodajům za vynikající kvalitu práce, kterou odvedli ohledně tohoto návrhu komise. Jak víte, tento návrh usiluje o nalezení rovnováhy a je to velice obtížné najít rovnováhu mezi dvěma hlavními cíly. Tím jedním cílem je zachovat stávající kvalitu a atraktivitu e, práce v evropských institucích. Na druhé straně chceme dosáhnout úspor a také chceme určitých, dosáhnout určitých úprav, protože ve stávajícím eh, obtížném ekonomickém kontextu je to eh, důležité. Chtěli jsme eh, vlastně otevřít pouze omezený počet některých věcí v tomto služebním řádu. Já jsem velice ráda, že tedy většina pozměňovacích návrhů, které nabízíte, v podstatě jsou v souladu s tím hlavním návrhem komise. Jsou to hlavně tři oblasti. Za prvé etické otázky, dále otázky kariérního postupu a dále benefity, které jsou jiného než finančního rázu. Co se týče etických otázek, dovolte mi zdůraznit, že komise eh, považuje toto téma za nesmírně důležité a věří, že eh, všichni úředníci by měli dodržovat co nejvyšší etické eh, principy a být také nezávislí. Zároveň je také důležité, aby je dodržovali skutečně i v praxi, aby to všichni vnímali, co by důležité dodržovat tyto etické zásady. v roce 2004 komise přeskoumala konkrétní kapitolu, která se toho týká a také jsme přijali různou, eh, různé eh, různá ustanovení, která se týkají část střetu zájmu, těch oznamovatelů a dalších věcí, které se týkají těchto etických principů. Jsou zde některé pozměňovací návrhy, které ještě zlepšují tento etický rámec a ještě chtějí více upravit vztahy mezi eh, zejména které se týkají bývalý, bývalých zaměstnanců. Tady je ten princip těch otáčivých dveří. Komise sdílí zájem eh, zaručit nezávislost služeb, um, úředníků EU. Na úrovni komise máme již dobře zavedená pravidla, která dokonce zacházejí mnohem dále, než jsou pravidla služebního řádu. Jedná se právě o oznamování, porušování předpisů, o um, různé externí aktivity a také o porušování předpisů e, v případě um, různých pohoštění a tak dále. A také se to týká omezování e, přijímání různých uh, benefitů ze strany soukromého sektoru. O tuto praxi bychom se mohli podělit i s dalšími orgány. Věřím, že většina těch pozměňovacích návrhů lze ještě začlenit do našeho návrhu. My se na to ještě podíváme. Ráda budu ještě na tom spolupracovat se spravodajkou. Nicméně, chtěla bych vás trošku odradit od pokušení, aby ta regulace byla eh, příliš silná. Neměli bychom neměli bychom se snažit do toho služebního řádu začlenit úplně všechny podrobnosti, úplně všechny prováděcí eh, věci. Myslím si, že by zde měla existovat určitá svoboda pro jednotlivé orgány a pro ty prováděcí předpisy, pro prováděcí postupy. Dále navrhujete zde opatření za, účel, za zlepšení transparentnosti. Tato Eh, tyto návrhy budou zveřejněny, každý také si může podívat, jak jednotlivé orgány plní tyto, tento služební řád. Dále se otázka služebního postupu, kariérního postupu. Jsem velice ráda, že výbor v zásadě podporuje obsah návrhu komise. Zejména je zde velice silná vazba mezi pracovní náplní, mezi odpovědností a mezi odměňováním. Komise již si vyslechla hlasy, kteří hovořili o tom, že vlastně ten kariérní postup v podstatě pokřivuje soutěž mezi těmi nejlepšími a těmi nejhoršími pracovníky. A my jsme tedy také se pokusili reagovat i na obavy, které vyjádřil Evropský parlament a který vyjádřil také odbory, protože ten původní návrh komise došel k závěru, že zde budou hlavně ti smluvní zaměstnanci. Vy jste tedy požádali o změnu v tomto ohledu a my jsme na ní reagovali. Chtěla bych dále potrhnout, že v našem návrhu, co se týče eh, těch sekretářů, té úrovně sekretář, musíme mít eh, na paměti snahu o úspory, ale na druhou stranu zde musí být viditelná viditelné provádění předpisů. Například, když chceme eh, dělit nebo měnit ty kategorie, když chceme rozdělovat některé kategorie. Možná, že pro některé orgány by to bylo eh, užitečné, i když by to zvýšilo administrativní zátěž, ale myslím si, že třeba pro malé agentury by to bylo složité, takže pokud bychom chtěli tu eh, ten nový návrh příliš eh, specifikovat a zadávat tam veškeré podrobnosti, tak to nakonec nebude vůbec proveditelné v praxi. Pak se chci ještě vyjádřit k těm smluvním, eh, eh, smluvním pracovníkům. Pro komisi je to velice citlivá otázka. Hovoří se o omezení eh, pracovních smluv pro tyto eh, smluvní agenty pouze na tři roky. Já si ale domnívám, že tím pádem eh, ochuzujeme tuto kategorii pracovníků o určitou stabilitu pracovníků. Také si myslím, že by to mělo být v dikci jednotlivých orgánů. My jsme například investovali mnoho financí do zaškolení těchto pracovníků, chtěli jsme je dostat na takovou úroveň, aby pak mohli pracovat v institucích. A pokud ten jejich, ta jejich smlouva vyprší po určité době, tak se nám vlastně nevrátí ta investice do jejich zaškolení. Takže to nám ještě dělá vrázky. Pak je zde také ještě další věc, která přispívá k té nejisté situaci těchto smluvních zaměstnanců. Tam jde o to, že zde existují zatím ty, ty vnitřní konkurzy, ty interní konkurzy. Je důležité, aby to bylo zachováno. A pak ještě co se týče těch eh, hodnotících zpráv a postupů v rámci těch jednotlivých stupňů. Jsou zde určité pozměňovací návrhy, které zacházejí velice daleko, skutečně se snaží, snaží právně ošetřit úplně všechno. Myslím si, že je důležité, aby zde byl systém hodnocení, který skutečně dokáže posoudit pracovní výkon jednotlivců, nicméně nesmíme to příliš přehánět s tou právní úpravou. Další otázka je, zda, zda mít zachováno to automatické eh, postupování po těch jednotlivých stupních. Spravodajka velice dobře upozornila na to, že se nejedná o postup na základě nějakých lepších výkonů, ale na základě prostě senior, seniorního postupu. Myslím si, že o tom bychom ještě zcela jistě měli hovořit. Eh, budeme o tom hovořit se spravodajkou. Pak je zde otázka eh, nepeněžitých benefitů. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se jich týkají. Je důležité, abychom eh, využili tyto benefity k tomu, abychom přilákali nejkvalitnější pracovníky ze všech členských států. To znamená, musíme využít tyto nepeněžité benefity k tomu, abychom dosáhli dobrého, eh, dobré Eh, doble, dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, takže je důležité eh, zachovat různé ty flexi systémy nebo eh, ty systémy, které se týkají dovolené. Jsou to systémy pro ty pracovníky, kteří vlastně přijeli z jiných zemí, pro ty expatrioty. A už jsme hovořili o tom, že geografická rovnováha zatím vůbec není, nebo že zatím není automatická, i když usilujeme o geografickou rovnováhu a jsou zde různá opatření, která eh, o to usilují. Takže potřebujeme ne pouze peněžité, ale i nepeněžité benefity, které pomohou ehm, vyřešit eh, situaci nebo zachovat rovnováhu pro pracovníky, kteří přichází z jiných zemí. Dále je zde otázka, která se týká platů a e, penzí a pak další otázka, která se týká parlamentních asistentů. Dále, co, co se týče tedy těch platů a důchodů, tak velice často zaznívá určitá kritika, která souvisí s absencí progresivity konkrétních odvodů. A já vám chci říct, že to není pravda. Uvedu vám dva. Jde o to, že ty nejnižší platové třídy vlastně vůbec neobsahují tu, um, tu, ten odvod a poté od určitého stupně se vlastně ta, ten odvod velice strmě zvyšuje, takže je tam pokre, progresivita velice příkrá progresivita, ale to je taková skutečnost, o které málo kdo ví. Pak je zde ještě další otázka a ta se týká snižování počtu pracovníků. Měli jsme v rámci budoucího víceletého finančního rámce snížit počet pracovníků v rámci, eh, bylo to, je to vlastně i v té interinstitucionální dohodě, komise nechce pochybňovat výsady rozpočtových orgánů, ale chtěli bychom se nad tím ještě zamyslet. Pak je zde ještě otázka těch eh, poslaneckých asistentů. Já jsem věnovala velký čas tomu, abych eh, nebo tady, pardon, neměla jsem dost času, abych se podívala podrobně na tyto návrhy. My jsme to chtěli všechno dokončit během šesti měsíců a byly zde ještě určité věci, k, k nimž jsme se chtěli vrátit. Já si myslím, že to, toto je určitě věc, kde se chceme ještě podívat a zhodnotit, zda je tam zapotřebí činit nějaké další úpravy nebo modifikace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajka se určitě pokusí do příštího projednávání vytvořit kompromisy a dohodnout se na nich se stínovými zpravodaji tak, aby do konce dubna bylo možné o tom hlasovat, potom uvidíme, jak to dopadne. Tak to bylo i od začátku zamýšleno, takže ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Tím pádem opouštíme tento bod našeho programu a dostáváme se k dalším dvěma bodům, které se týkají Evropského soudního dvora a téma na starosti paní Tajn. 25. Eh, chci připomenout, že Evropský soudní dvůr má velké problémy. Možná jsou to podobné problémy, jako mají i národní soudy. Neustále dochází k nárůstu eh, těch případů, které musí řešit také v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy. nařízení se navrhuje zlepšení. Já chci nejprve říct ty věci, které jsou nesporné. Jednak je to soud pro veřejnou službu, kde je jenom sedm soudců. Tak a kolikrát to omezuje mm, usnášení schopnost nebo mm, pracovní schopnosti soudu, protože je možné, že jeden z těch soudců onemocní a potom ho nemá kdo nahradit, tak aby, se, aby tam mohli pracovat i další soudci. A pak jde také o slouž, složení velké komory soudního dvora, aby, a liší se tedy počet, který je nutný pro to, aby Velký senát eh, soudního dvora a kolik člou soudců musí přítomno, aby, mohlo, aby mohl jednak jedna senát, aby mohly jednat jednotlivé komory. Dám to budou tři soudci místo pěti soudců, nebo senáty. Dále eh, jde o vybavení soudního dvora více asistenty. Soud eh, každopádně požaduje 12 nových soudců a teď eh, ten problém je v tom, že Teď se to týká soudu první instance. Tady je 27 eh, soudců, tedy jeden z každého členského státu. A problém byl v tom, jak, nebo ze kterých členských států by mělo těch 12 soudců pocházet. Je to problém také s ohledem na projednání eurokrize. Kolikrát jsou to o menších států také citlivé věci, přestože víme, že kolikrát ty malé země mají problém sehnat kvalifikované kandidáty, například Malta má možná maximálně 50 soudců eh, a z toho musí jedno poslat eh, do Štrasburku, do Soudu pro lidská práva, dalších mezinárodních institucí, do Evropského soudního dvora a při tom počtu soudců, který mají, to je pro ně už tak velký problém. No. A také víme, že jsme, eh, máme trochu časový problém, protože eh, v říjnu se bude muset vybrat další soudce, takže minimálně do října bude potřeba toto Eh, schválit, protože jinak se to zase odsune až na svatého Dindy. A víme, že už v minulosti jsme také přijímali usnesení, kde jsme popisovali různé možnosti, jak by tyto soudce mohli být eh, vybráni. A ty bych teď chtěla ještě v krátkosti připomenout. Jeden velmi odvážný případ je, aby si soud eh, eh, vybíral sám, to je ale asi hudba budoucnosti. A všechny ty rozhovory, které jsem vedla, ukázaly, že byli jmenováni někteří soudce po rozšíření kteří možná nebyli úplně povolaní. To, ty problémy se snad už teď vyřešily, ale pořád jsou tady lidé, kteří pochybují o tom, jestli soudci u ESD jsou dostatečně kvalifikovaní. Ten problém bychom asi měli také řešit jako právní výbor. Takže první návrh eh, by byl eh, vybírat ty soudce víceméně libovolně. Za druhé, že by existovala, existoval rotační systém pro těch 12 míst, takže aby se dostali v průběhu doby všechny české státy na řadu. Další řešení by bylo, že by šest soudců bylo z velkých členských států, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Británie a Polsko a dalších šest soudců by potom rotovalo z těch zbývajících 21 států. Potom ještě existuje další řešení, které říká, že šest by bylo z těch velkých zemí, protože tě mají mnohem větší zásobu soudců. Bylo by to podle, bylo by to podle počtu obyvatel. ty, co mají méně než 5 milionů, ty, co mají více než 30 milionů a pak jsou ty státy mezi tím, kolik jsou co by měli eh, možnost určit, ale to je trochu komplikované. A potom jde také o ty generální advokáty. I jejich počet bude potřeba zvýšit. S tím, že by došlo k vytváření skupin států, aby ty menší státy, které třeba v daném okamžiku nemají vhodného kandidáta, ne, nemohou prostě najít někoho, kdo by byl ochoten se svou rodinou přesívat do Lucemburku, tak aby mohli se vyměnit s jiným státem v rámci nějaké skupiny. Řekněme, že Malta by to jednou přenechala Lucemburku a potom, až zase přijde řada, tak zase bude Malta jednou na řadě. A potom ještě někdo vložil myšlenku, a to by byla další možnost, vzhledem k tomu, že eh, jsme pod velkým časovým tlakem, tedy do října 2012 je potřeba to vyřešit a s tím je tedy potřeba něco udělat. A je to také velmi citlivá otázka, protože to otázka souvisí se statutem, aby byly soudci jmenovány na omezenou dobu, tím bychom obešli tu otázku statutu, aby byly jmenovány na 6 let. A potom by se uvidělo, jak to bude fungovat, bude potřeba požádat po soudním dvoru, aby eh, zjednodušili a zefektivnili své postupy, eh, hledali další úspory a zrychlení řízení a současně, aby se u soudního dvora provedlo jakési externí eh, posouzení řešení případů. To je samozřejmě těžké, protože víme, že mluvíme o soudním dvoru, ale některé členské státy už to provedly, že když hledali nějaké úspory díky lepší efektivitě, například využívání komunikačních technologií a, a další věci. My jsme se v tom usnesení tedy snažili být velmi neutrální, chtěli jsme jenom vypočítat eh, různé možnosti, které, o kterých eh, je možné přemýšlet a uvidíme, jak potom eh, se rada rozhodne ale v první řadě bychom měli mít eh, na zřeteli, že chceme vůbec pomoci eh, soudnímu dvoru v ulehčení jeho práce a že je potřeba k tomu rozhodnutí dospět co nejrychleji. Děkuji, Děkuji bardzo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Plně souhlasím s tím souhrnem Alexandry. Jenom bych k tomu dodal jedinou věc, a sice, že v tomto případě to je něco podobného, e, jako když jsme hovořili o služebním řádu. Protože na jedné straně to chceme prostě nějak e, jak si skoordinovat, přesně vymezit, a na straně druhé nechceme utratit moc peněz. Radě se velice těžko vysvětluje, že jakékoliv zjednodušení by znamenalo i zjednodušení vnitřních záležitostí EU obecně. Pokud nebudeme mít dostatek soudců, pak ty případy budou trvat dlouho, řízení se bude protahovat. Pokud jde o rozhodnutí v předběžných otázkách, bude to znamenat i vysoké náklady. A myslím, že je tedy důležité pokusit se nějak vyvážit tyto dvě stránky. Samozřejmě jsme pod časovým tlakem, proto jsme se rozhodli pro usnesení. A myslím, že to radě jasně ukazuje, že parlament je připraven přistoupit k konečnému hlasování o této věci, která se týká stanov Evropského soudního dvora. Navíc jsme připraveni celou záležitost eh, uzavřít v prvním čtení. Z naší strany je to celkem jasné. Bohužel ze strany rady to už tak jasné není. A nejdůležitější je zajistit, aby soudní systém Evropské unie fungoval dobře a efektivně. Protože se jedná o velice důležitý a silný pilíř celého společenství. Myslím, že ústní otázkou a usnesením jsme dali radě jasně najevo, že by eh, to měla celé uspíšit a uzavřít celou záležitost co nejdřív. Děkuji. Objevily se také nové úvahy u předsednictví. Podle článku 55, aby ta volba soudců eh, využila jakési přechodné období, tedy těch šesti let, bez, kdy bude možné ty soudce navrhnout. Podle mě to je docela zajímavý model. A to hlavně proto, že pokud se to osvědčí, že to bude fungovat, tak podle eh, mě by to potom mohlo být zavedeno jako trvalé řešení. Když se jednou najde nějaký postup, kdy nějaký eh, přeskušovací eh, výbor Eh, který bude třeba vytvořen radou, eh, bude provádět eh, tuto volbu, tak by to fungovat mohlo. Ale víme, že jsme pod časovým tlakem, protože na podzim bude muset dojít k nominaci nových soudců. My chceme podat ústní žádost na radu, pokud to nebude uspokojivě vyřešeno, tak budeme chtít, aby se tyto věci od sebe oddělily. Takže, aby ty věci, které jsou neproblematické, bylo možné schválit a zbytek se se zbytkem se bude čekat, až se rada dohodne. Paní zpravodajka, máte ještě nějaké poznámky? Ne. Je tady někdo z soudního dvora? Ne. Komise, máte nějaký komentář? Máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, má radost z toho, že výbor souhlasí, že je skutečně naléhavě třeba soud reformovat. Parlament se snaží rychle postoupit a my jsme tomu rádi. Myslím, že ty zprávy od rady nejsou tak špatné, protože ten bod byl zařazen zítra na pořad jednání koreperu. Takže je vidět, že předsednictví chce rychle postupovat a dospět k dohodě s parlamentem v prvním čtení. Ta otázka je naléhavá, což souvisí s tím, že v říjnu proběhne částečná obměna eh, členů nebo soudců, ale souvisí to i s tou celkovou situací na soudě, kde se skutečně ta řízení velice protahují. A to je třeba mít na paměti, proto také, a je to tedy velice neformální reakce, ale hovoří se o možnosti rozdělit ten návrh. Sice v tom smyslu, že ehm, by ta myšlenka navýšit počet soudců se vyškrtla. Ovšem, tím bychom vyškrtli v podstatě nejdůležitější část celé reformy eh, toho statutu soudců, což by bylo dost škodlivé pro fungování soudů bylo by škoda, kdyby to ty dva soudy nemohly nějak odblokovat a komise eh, pevně doufá, že v nadcházejících týdnech rada dospěje k dohodě ohledně jmenování soudců a k dohodě s parlamentem ohledně celé reformy. Děkuji. Danke, wir hoffen mit Ihnen. My doufáme rovněž. Takže eh, můžeme tento bod ukončit a teď se dostáváme k bodům 31 eh, a 32. Myslím, že můžeme projednat společně. Jednak je to zpráva paní McCarthy, transparentnosti a potom můj bod týkající se finančních eh, výkazů. Eh, poprosím paní McCarthy, aby začala, potom já uvedu svoji zprávu a potom budeme mít k oběma bodům eh, diskuzi. Paní McCarthy, máte slovo. Okay, well, um, thank you. Velice děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem přišla trošku pozdě ale zatím dva výbory vlastně byly, eh, měly schůze najednou a já jsem tam odpovídala za některé věci, takže já se snažím jak si eh, to všechno zvládnout. Ale jsem velice ráda, že máme možnost hovořit o těchto zprávách. Já jsem předložila svou zprávu a Klaus Heinerlein přiložil svou. Také jsme hovořili se tím zpravodaji o různých věcech, o kterých musíme ještě jednat. Myslím si, že ta směrnice o průhlednosti je velice dobrou iniciativou. Jedná se vlastně o přeskum směrnice z roku 2004. A proč? Protože podle mých zkušeností, já jsem také místo předsedkyní výboru Econ, Eh, víme, že na těch finančních trzích dochází k velké volatilitě a investoři žádají více informací o tom, jak ty firmy hospodaří, jaké jsou tam rizika. A je důležité, abychom získali velice takový ucelený eh, pohled na situaci firm, abychom také chránili. To vlastně zpráva, která má chránit investory. Průhlednost je velice důležitá, je to také důležitý ten prvek zveřejňování informací. Jedná se také o informace o e, struktuře zprávy a řízení firem. Jsem tedy velice ráda, že komise připravila tento přeskum. E, víme, že také firmy stále více schvalují nové režimy té zprávy e, a řízení. Navíc eh, zde máme také různá dobrovolné kodexy, jako třeba OECD pro nadnárodní firmy. Také je zde iniciativa celosvětového výkaznictví. Je zde tedy celá řada různých iniciativ, které usilují o zprůhlednění celé situace. Nicméně Neznamená to však, že zde mm, by nebylo riziko určité roztřištěnosti této úpravy. Eh, proto jsme zde usilujeme o rámec pro silnější ehm, úpravu. Máme zde také podobnou právní úpravu v Americe, která je také takovou, takovým dobrým odrazovým můstkem pro celosvětovou úpravu těchto věcí. Vycházíme také z situace podniků v Evropě. A naším cílem, hlavním cílem je zlepšit eh, transparentnost finančních trhů a chceme také zlepšit zprávu eh, a řízení firem. Ve své původní zprávě, je to tedy zpráva z vlastního podnětu a je to vlastně zatím ještě teprve projednáváme návrh zprávy. Já jsem si jistá, že kolegové ještě předloží eh, pozměňovací návrhy. Velice se těším na veškeré další podněty, abychom zlepšili kvalitu zprávy. Celkově můžeme říct, že v roce 2011 Evropský parlament eh, eh, souhlasí s tím, aby zde bylo výkaznictví podle jednotlivých zemí, ale nároveň chceme, aby, nebo myslíme si, že pro investory by také to bylo přínosné, že by to celkově přispělo ke zlepší situaci investorů, a to globálně. Eh, komise se zde soustředí hlavně na eh, těžební průmysl a na těžbu dřeva v původních lesích. Myslíme si, že by to mělo být vlastně, že by se to mělo týkat všech eh, průmyslů, například také výstavby, protože jsou zde například velké eh, stavby různých vodních děl takže já si myslím, že možná jsme příliš radikální, příliš ambiciozní, ale já bych přesto o tom chtěla hovořit. Zcela jistě musíme hovořit o tom, proč nežádáme podobná pravidla i v jiných odvětvích průmyslu, kde by to mělo vlastně, nebo kde, kde vlastně ten průmysl v těch zemích je také, má také velký, velice silný vliv. Dále, chceme snižovat administrativní zátěž, chceme zjednodušovat eh, situaci, chceme zlepšit transparentnost. Souhlasím s komisí, že bychom se měli zbavit toho čtvrtletního výkaznictví. Eh, komise říká, že to je vlastně pouze takové, že to jsou vlastně takové průběžné zprávy. Myslím si, že je zde celá řada takových podobných názorů. Myslím si, že třeba i Al Gore o tom hovořil. Hovořil o tom, že pokud se příliš soustředíme na různá čtvrtletní výkazy, tak poté ztratíme ze zřetele takovou tu celkovou, celkový pohled a velká část investic je vlastně dlouhodobých. A, takže já podporuji to, abychom se zbavili toho čtvrtletního výkaznictví. Uh, Nicméně ty výkazy by měly být eh, každého půl roku a pak by zde měly být ty roční výkazy a měly by existovat sankce, pokud nebudou dodržovány tyto předpisy ohledně toho půlročního a ročního výkaznictví. Dále pak je zde návrh harmonizovaného režimu pro účetnictví. Myslím si, že to je dobrá iniciativa, protože eh, jsme svědky inovace různých nástrojů. Eh, souvisí v, například v roce 2004 zde nebyla tak silná povinnost zveřejňovat různé informace. A to by také mohlo vést k různému narušování nebo zneužívání trhu, a nebo to také prostě vede k tomu, že zde nejsou, vlastně nemáme dostatečné informace o účastech na hlasovacích právech. Myslím si, že je zde důležité, aby všichni byli eh, o tom informováni, o těch eh, významných účastech na hlasovacích právech a o dalších věcech, které, aby tedy celkově investoři měli, znali celkový obraz situace. Pak jsou zde ještě uh, určité podrobnosti, o kterých spíše hovoří eh, zpráva pana Leného. Jedná se těch ročních finančních výkazů a dalších finančních výkazů a zpráv. Měla jsem pocit, že ve své zprávě, jedná se tedy o rámcovou průhlednou, směrnici o průhlednosti, tak jsem se soustředila spíše na takové hlavní principy. Je to například článek 6. V článku 6 říkám, že v dalších, ve všech eh, legislativních v eh, další, při, eh, v další připravované legislativě zde musíme mít to integrované účetnictví a ty zprávy nemusí, ty zprávy vlastně můžou být třeba ve formě různých příloh, ale měly by být vlastně zveřejňovány v době, kdy firmy zveřejňují své roční výkazy. Pak jsou zde také věci, které se týkají plateb eh, vládám. Možná je to kontroverzní a já zcela souhlasím s tím, že nakonec se to třeba do té závěrečné zprávy nedostane. Ale já bych sem ráda eh, se zeptala na ty, na ty Prahy, které jsou dost vlastně nastaveny, jak si eh, nahodily. Jde prostě o to, že se lidé snaží oba, eh, vlastně, že se snaží obcházet tyto Prahy, takže pokud by zde byl určitý práh, tak by to znamenalo, že by zde byla oznamovací povinnost, pouze pokud dochází k tomu překročení toho Prahu. Nevím, jak to ty jednotlivé firmy dělají, ale pokud, sem, pokud vlastně stanovíte ty Prahy, které budou příliš nízké, tak je vždy lehké ty, to, tu situaci nějak obejít, nějak se tomu vyhnout, těm povinnostem. Je tedy důležité zvá, spíše brát v úvahu to, jaký eh, to má celkově vliv na ekonomickou situaci celé země. Je dost těžké toto všechno stanovit, eh, to zcela chápu. Nicméně pokud prostě náhodně stanovíte nějaký práh, a pak zde máte různé země, třeba v Nigérii to bude mít prostě jiný dopad než třeba v jiné zemi. Takže já bych to tam formulovala spíše velice obecně, ale zcela jistě bychom se na tom ještě měli, ještě měli podívat, ale možná by to spíše mělo být podrobněji stanoveno ve zprávě pana Léného. Já z tého pouze říkám obecně, že musíme brát v úvahu dopad, jaký to bude mít dopad v jednotlivých zemích. A zároveň by se, bychom měli usilovat o to, aby nedocházelo k obcházení těch předpisů. Pak jsem zcela jasně řekla, že by také zde mělo být vykazování podle jednotlivých projektů. Co se týče průhlednosti, tak je to důležité například pro, informován, pro informování občanské společnosti. Myslím si, že potom také bude jednodušší eh, brát nebo zkoumat, eh, přeskoumávat, eh, zdá jsou žadatelé způsobilí u těch jednotlivých projektů. Chtěla bych opět zdůraznit, že je to dost složité. Máme se například SCC, Eh, máme zde podobnou situaci v Americe, kde mají také problémy s tím, jak toto vše definovat. Já jsem se spojila s americkými protěžky, napsala jsem jim dopis, ptala, psala jsem, ptala jsem se, jak pokračují, zda bychom možná třeba eh, mohli nějak odborně spolupracovat. Vím, že to je složité, ale celkově to výkaznictví podle jednotlivých projektů je něco, co bych docela ráda začlenila do směrnice o průhlednosti. Dále také zde využívám princip univerzálnosti, protože nechci zacházet do nějakých dlouhých seznamů různých výjimek a odchylek, protože si myslím, že to by celkově pak vedlo k roztříšenosti systému a také by to vedlo k pokřivení hospodářské soutěže. Nebyly by zde stejné podmínky, protože některé firmy by třeba obdržely výjimku a jiné nikoli nejhorší by bylo, abychom někomu udělali výjimku eh, vlastně v důvodu, nebo z důvodu netransparentnosti. My se usilujeme o průhlednost. Měli bychom tedy postupovat univerzálně a měli bychom velice podrobně udělovat jakékoliv výjimky nebo odchylky. A stejně i pan Léne velice mm, speciálně hovořil o mikropodnicích, o malých a středních podnicích. Hovořil o tom, že tyto firmy vlastně by nedosahovaly toho Prahu povinností. Dále je zde velice důležitý princip komplexnosti. Chceme zajistit, aby se oznamovaly veškeré platby vládám. Také vítám to, že ve zprávě pana Léneho autor hovořil i o různých eh, nepeněžitých eh, nepeněžitých eh, mm, věcech. Jsou to, jsou to i věci, které se týkají platba, plateb, plateb států v různého druhu. Je důležité, aby zde byly oznamovány všechny tyto platby a země také se nesmí vyhýbat těmto předpisům tím, že by vlastně změnili ty druhy těch plateb. To všechno musí být eh, v té směrnici o průhlednosti. Pak zde ještě hovořím o principu srovnatelnosti. Je důležité, abychom mohli srovnávat eh, všechny údaje a poté teprve můžeme připravit eh, užitečné analýzy. Já jsem uvedla pouze některé principy, Mm, jsou to principy, ke kterým jsem došla po té, co jsem hovořila se zúčastními stranami a už to byly vlastně i principy, které byly v tom návrhu komise. Myslím si, že je dobré, abychom zde měli takové hlavní principy, z nich se pak můžeme eh, odvíjet v další práci. Také jsem se ještě věnovala otázce sankcí. Sankce v této oblasti jsou nesmírně důležité. Pokud firma neplní předpisy, tak vlastně získá kompetitivní výhodu v porovnání s ostatními firmami a také v podstatě připravuje informa- investory o informace, které potřebují k tomu, aby se rozhodli, zda chtějí či nechtějí investovat do té konkrétní firmy. To znamená, že sankce jsou nesmírně důležité. Mně se nelíbí ta možnost, že bychom zde omezili výši sankcí, já eh, si myslím, že to mají být národní úřady, které budou odpovědné za udělování sankcí. Ve výboru ECON také odpovídám za směrnici o zneužívání trhu a mám na starosti i otázku sankcí. Já si myslím, že musíme dát vnitrostátním orgánům, které mají dostatečné znalosti pravomoci aby oni sami stanovili, zda eh, je sankce na místě a jaká sankce, aby brali v úvahu například obrat firmy, aktivitu firmy, její dopad eh, činnosti v té konkrétní zemi. To znamená, tady zde určitě nemůžeme pouze eh, slepě jednotlivým zemím navrhovat, jaké sankce mají ukládat. Takže si myslím, že ty sankce mají být určitě přiměřené, odrazující. A je také důležité, aby ty sankce byly zveřejněny, aby zde byly zveřejněny informace o tom, že byly, aby, že byly uvaleny sankce. V Americe například zveřejňují ve, v důležitých novinách, jako je ten National Herald Tribune nebo Washington Post, informace o firmách, které nikoli pouze zneuž, eh, o firmách, které zneužily systém nebo které prostě porušily předpisy, což pro ostatní firmy je velice odrazující, protože nechtějí poškodit svou pověst. Myslím si, že v Evropském parlamentu musíme také být schopni sledovat celou situaci, musíme sledovat to, jak ta směrnice funguje v praxi, eh, jak je to s novými požadavky, Myslím si, že i nadále musíme monitorovat evropské právo a sledovat, zda ta směrnice plní účel, pro který byla vypracována. Zároveň postupujeme podle pravidel tzv. smart regulation, inteligentní regulace. Možná, když bychom zjistili, že některé články nebo některé postupy nefungují efektivně, tak bychom je pak také ještě mohli přeskoumat. A proto žádám komisi, aby nás informovala o tom, jak ta směrnice funguje v praxi po určité době. Když jsem se dívala na některé věci, které se týkají reformy finančních služeb a finančního trhu, tak nesmíme zapomenout na to, že finanční eh, krize vlastně vypukla v roce 2008 a že nám trvalo dost velkou dobu, než jsme vůbec eh, zavedli do praxe některé nové změny. Ale z, naopak můžeme říci, že, zně, že ty firmy se s tím vyrovnaly poměrně dobře, Máme zde různé nové požadavky, požadavky OECD. Myslím si, že také bychom tady měli říct členským státům, že čím dříve tuto úpravu provedou, tím lépe. Také možná ještě dám slovo stínovým zpravodajům, nebo zda nejprve pan Léne se k tomu ještě chce vyjádřit ke své zprávě a já se pak vyjádřím, co by stínová zpravodajka, nevím, co preferujete. Dobře, takže já tedy uh, ještě budu pokračovat. Takže co se týče tedy té druhé zprávy pana Leného, já... Sollte ich erst den Bericht vortragen, dann nehme ich Sie an. Takže, dobře, možná eh, to uvedu a hned vás zařadím na seznam řečníků. Well, again, I think that, um, these are... Takže já chci říci, že eh, opět jsou to všechno věci, které se dále vyvíjejí Ehm, jedná se o ehm, Chtěla jsem pouze říci k tomu několik komentářů, protože v zásadě, jak už jsem říkala, jsem ráda, že e, ta zpráva pana Léna se týká projektu, týká se toho výkaznictví podle jednotlivých zemí, ale nejsem si jistá, jak si zde stojíme právně. E, jedná se to vlastně těch plateb ze strany členských států vůči EU. Vím, že teď se to projednává na radě a několik členských států hovořili o tom, že pokud zde máme úpravu, která se týká firm ve třetích zemích, tak proč tu úpravu neuděláme i u firm z Evropské unie? Byli jsme vlastně obviněni z toho, že zde máme dvojí, že uplatňujeme dvojí standard, necháme to zatím, jak se s tím poradí právní služba. Máme zde tedy zatím právní úpravu Světové obchodní organizace, takže zatím se to vlastně ještě nevy, nevyjasnilo. Ten právní základ nebo ten právní pohled na to se zatím ještě řeší. Pak je zde také otázka definice projektu. Myslím si, že pan Lene se pokoušel um, o vypracování definice na základě výkaznictví firem. Jde o to, že správní rady firem nevždy mají k dispozici veškeré údaje, které se týkají těch eh, projektů. Já jsem eh, tedy hovořila o tom výkaznictví podle jednotlivých projektů. Eh, také jsem se inspirovala v té americké legislativě. Možná bychom se měli podívat, jak oni definují tyto věci. Pak je zde pozměňovací návrh 83 a 84. Vítám skutečnost, že zpráva hledá eh, konkrétní definice těch plateb a hovoří také o tom, že byste měli být i ty eh, platby nepeněžité, ale v jiných prostředcích. Měli bychom zde mít komplexní principy průhlednosti. Jsem velice ráda, že je to zde na dobré cestě. Dále, co se týče výjimek eh, ohledně informování nebo ohlašování plateb vládám, tak zatím si ještě nejsem jistá, ale nejsem si úplně jistá, pokud eh, už se dochází k oznamování, ať už na základě dobrovolného nebo nedobrovolného nebo povinného, jak jsem to pochopila, tak by zde byla konkrétní, tak by zde byla určitá výjimka pro to oznamování na úrovni EU. Já se trošku obávám toho, že se může stát to, že že zde vlastně nakonec bude systém, který nebude v souladu s tím systémem ETI. Dívala jsem se na situaci v období 2000 až 2009 od té doby vlastně už nemáme vůbec žádné další informace. Například 24 zemí vůbec neposkytuje informace eh, o situaci po tom roce 2009. Takže mě by zajímaly podrobnosti. Pak také nevím, jak to budeme vymáhat v praxi, protože pokud někdo řekne, že nemusí plnit tuto eh, právní povinnost, protože například v rámci zařazen v tom dobrovolném systému, v tom dobrovolném režimu, tak nevím ani, jak to budeme vymáhat, ani nevím, jak by to vypadalo s těmi kontrolami. Takže já si myslím, že bychom zde neměli vytvářet systém, který bude vytvářet eh, možnosti nebo eh, no, nové lakuny a nové právní díry. Pan Lejné zde také stanovuje Prahy. Já nejsem proti eh, tomuto konkrétnímu Prahu. Já prostě jsem prostě, já jsem proti různým prahovým hodnotám obecně. Myslím si, že bychom neměli eh, zavádět různé prahové hodnoty, protože tím vytvoříme systém, Samozřejmě záleží to na jednotlivých firmách. Některé firmy mají velice dobrý systém a dobrou zprávu. Nicméně jsou zde prostě firmy, které eh, nechtějí plnit takové předpisy a v tom případě ty Prahy nefungují. Nicméně já nemám žádný alternativní návrh. Hovořila jsem pouze ve své zprávě o možnosti spíše se zabývat tím, jaký má ta aktivita firmy dopad na ekonomickou situaci v zemi. A tím bych svůj příspěvek zakončila. Děkuji vám. Já k tomu dodám několik vět. V první řadě je jasné, že máme tady dva texty a ty musí být spolu slučitelné. Obě ty směrnice k sobě patří. Takže nemůže v, jedné, eh, v jednom textu stát něco, co bude odporovat textu druhé zprávy a proto je musíme probírat společně. Ta zpráva se zabývá řadu technických změn, které ale také mají svůj význam. Třeba ta diskuse se odvíjí od toho hodnocení jednotlivých zemí, country by country. Pro politiky to je velmi přitažlivé, ale neměli bychom ztrácet ze zřetele ty technické problémy, problémy ke kterým to vede, ty nemůžeme ignorovat a těmi se musíme pravidelně zabývat a já doufám, že v té zprávě jsem to dostatečně zohlednil. A jak to má se vlastně přesně 100 pozměňovacích návrhů. Já už jsem eh, neformálně se snažil vyjednat eh, kompromisy. Je eh, možné, že se budeme muset dohodnout na některých ještě podrobnosti s radou, ale to, co v podstatě je tady a je v souladu s tou zatím neformální dohodou mezi parlamentem a radou. Takže i to se v těchto zprávách odráží, co se týká těch kategorii podniků myslím, že ještě se musíme uvědomit souvislosti se směrnicí o karanténě. A provést tady patřičné eh, změny. Zkušenost diskuzí v posledních letech o EFSS eh, si myslím, že nás vede k tomu, že ty odkazy na EFFS eh, se musí vyškrtnout. To jsou věci, které jsou v zásadě nevhodné pro malé a středně velké podniky. To myslím, že k tomu závěru dospěl Ekon, ale i náš výbor. A proto si myslím, že by bylo vhodné, eh, vzhledem k tomu chceme mít, chceme mít také jednotnou úpravu v Evropě a tím pádem by znamenalo vyškrtnutí článku 6 a 7. Jinak 33 eh, až 56, to jsou ty eh, údaje uváděné v přílohách, to je také potřeba sjednotit, takže to bude patřičným způsobem korigováno a k tomu eh, jsem předložil pozměňovací návrhy. A ještě mi dovolte, abych něco řekl k tomu country by country tématu. S tím byl velký problém. I my si uvědomujeme, že díky tomu budeme mít větší transparentnost ale eh, vede to také k celé řadě otevřených otázek, které se ještě musí prodiskutovat a o niž eh, eh, se musíme pobavit s radou. Je to důležité pro boj proti korupci, to je nespochybnitelné. Já jsem o tom přemýšlel skutečně dlouho a mm, ptal jsem se těch, kteří mají Eh, jiný názor a myslím si, že eh, rada má pravdu s tím omezením na ten těžební průmysl, protože eh, v jiných srovnatelných právních textech mezinárodních je to tak také, také například americké texty něco podobného obsahují. Takže si myslím, že to je správný přístup, soustředit se na tyto priority a právě k tomu tedy žádnou eh, změnu navrhuji. Další věc, o které se zmiňovala paní Mekáty, jde o ty, kteří dobrovolně mají určité závazky nebo um, um, už vstoupili do systému vnitrostátních a jestli je možné je prohlásit za ekvivalentní, to by musela udělat komise. Pokud komise dospěje k názoru, že jsou ekvivalentní, tak by měly být mělo být s nimi nakládáno stejným eh, způsobem. se také s otázkou nákladu. Celá ta debata o vykazování country by country nás konfrontuje s tím, že chceme, aby to nevedlo k dodatečným nákladům pro podniky. A v tom případě ale bychom měli dbát na to, aby ten způsob, eh, jakým jsou sbírána data a zpracovávaná data, byl srovnatelný a aby ty systémy potom mohly být prohlášeny za ekvivalentní. Takže v první řadě nejde o to stanovovat, co má být předmětem účetnictví, protože to tak jako tak by mělo být celou s mezinárodními účetními předpisy, ale jde o to, aby to pokrývalo určité věcné záležitosti, které by nám eh, umožnily boj proti korupci. A v tom smyslu to je velmi smysluplné. Takže ta myšlenka ekvivalentnosti je podle mě velmi užitečná a je na komisi, aby se o to zasadila, protože jinak eh, se ten boj proti korupci neusnadní. Co se týče těch eh, prahových hodnot, tady asi žádné jiné eh, jiné řešení neexistuje, budeme muset něco takového stanovit, už také z titulu právní jistoty. Kdyby se to stanovalo jiným způsobem, tak například z posudování významu například, nebo podle nějakých jiných údajů, tak by to potom v praxi vedlo eh, k tomu, že by se muselo vykazovat úplně všechno. Kdyby se muselo vykazovat všechno, tak by E, to byly i poplatky za zpracování odpadu a tak dále. Ta informační hodnota takovýchto údajů je nulová a tím bychom zatěžovali jenom zbytečně podniky, vedlo by to k e, zvýšením nákladů, museli by e, se na tom podílet i všichni a to podle mě není přiměřené. Takže jediná možnost, která nám zůstává, je stanovení nějakých právých hodnot. Předmět, ta jejich konkrétní hodnota bude předmětem jednání, ale bez právých hodnot to určitě asi nebude možné. protože se tady vždycky nacházíme k tomu eh, posuzování, v tom prostoru pro posuzování a to je velmi komplikovaná záležitost. Co se týče, proč to není EU, ale proč to je country by country, to má eh, jednoduchý důvod. Všichni víme, že jsme určité uspořádání sui generis, rozhodně nejsme nějakým federálním spolkovým státem, ale také nejsme jenom volným združením států. Eh, jsme propojeni společným hospodářským prostorem a posuzování zemích odděleně trošku odporuje těm zásadám vnitřního trhu. Ani ve Spojených státech nedělají posuzování nebo hodnocení jednotlivých států, ale dělají vždycky eh, zprávy k celým Spojeným státům, ale chápu ty důvody, které tomu vedou. Musíme ještě ověřit, že to bude v souladu s pravidly VTO a doufám, že tedy to, co tady navrhuji, je aspoň trochu smysluplné. To si myslím, že by mělo stačit také s pohledem na hodiny, na úvod. Nevím, kolik času nám ještě zbývá. Tři se přihlásili o slovo, paní Lichtenberger už se toho vzdala. Eh, a určitě budu muset dát ještě kolegyně Bekáty, ale nejprve paní Tain. Děkuji. Eh, také s pohledem na hodiny to chci udělat velmi stručně. Já vítám eh, složení obou zpráv. Děkuji za to, že se tam zohledňují malá středně velké podniky. Vzhledem k, k tomu, že na některých burzách je povinné poskytování čtvrtletních hospodářských informací, tak tady nemůžeme tuto povinnost rušit. FS. To je také komplikovaná věc. To country by country reporting, eh, to je eh, problematická věc, protože chceme-li bojovat proti korupci, tak by to mělo být eh, v jiném měřítku. My chceme, aby tyto, tato pravidla přispěly k boji proti korupci. Když se ještě podívám na ty materiály, které jsem dostala, od eh, různých nevládních organizací, které například poskytují rozvojovou pomoc, eh, tak mám někdy pocit, že otevíráme pandořinu skřínku. V některých oblastech jsme už před eh, Spojenými státy, máme tedy jakousi konkurenční výhodu vůči Spojeným státům, možná bychom ji ani mít nemuseli a teď k tomu se přidává celá dalších přání, tak aby to postihovalo prakticky každou hospodářskou činnost v jakékoliv i africké zemi. Podniky nejsou jenom velké, jsou i malé, těch máme v Německu hodně. Já jsem také dostala připomínky, které souvisely e, s tou, s tou definicí projektů, protože například velké podniky e, nejsou řízeny projektově, mají, vyvíjí globální činnost a proto nevím, jestli nepožadujeme toho příliš po podnicích, které by ti mohly mít příliš velkou zátěž. Myslím si, že ty zprávy o jednotlivých zemích by rozhodně neměly vést k tomu, že by vznikaly dodatečné administrativní eh, náklady. Pro ty velké podniky to nebude hrát žádnou roli Oni si přece můžou zaplatit eh, sami reklamní kampaň, takže nepotřebují něco takového, aby se propagovali. A proto bych byla proto, abychom postupovali velmi opatrně, abychom nevytvářeli nějaké překážky, které by potom vedly ke zvýšení nákladů a které by se těžko eh, rozšifrovávaly. Takže kolegyně Mekáty a potom něco řekne ještě k protože něco návrhy. Myslím, že jsme teprve na počátku diskuse. Určitě ještě toho musíme hodně promyslet a strávit, ale chtěla bych zdůraznit jednu věc. Je třeba, abychom si uvědomili jakoukoliv dodatečnou zátěž, kterou bychom mohli způsobit podnikům, zvláště těm malým. Vždycky bude třeba najít rovnováhu mezi zvýšenými náklady pro podniky a mezi informováním investorů a ochranou investorů. A to je samý základ směrnice o transparentnosti. Nejedná se o transparentnost podniků jako takových, ale jde o investory, kteří chtějí do nějaké firmy investovat. Takže to rozhodnutí, jak vlastně formulujeme to konečné doporučení, musí si uvědomit, že se snažíme vyvážit tyto dvě věci. Nezvyšovat zátěž pro podniky a zajistit, že investoři budou mít potřebné informace. A proto já mám problém s tou výjimkou eh, týkající se toho, té ekvivalence jinde. Samozřejmě můžete říct, že prostě podniky dělají a to a to a informace už je k dispozici, tak proč to psát znova? Ale otázkou je, zda investor má snadno dostupné podrobné informace na jednom místě. Já myslím, že asi by bylo špatně, aby investor musel zkoumat všechny možné eh, iniciativy a postupy, aby zjistil opravdu vše, co firma dělá. Takže moje taková spodní linie je, že ty informace budou skutečně dostupné a pak skutečně ekvivalentní. Pak bychom to mohli udělat. Ale já si obávám, že tak, jak jsou eh, Um, ve směrnici prezentovány, tak ve skutečnosti ekvivalentní nejsou. Okay, Děkuji vám. Huta pro pozměňovací návrhy je 8.5. Eh, ten text máme, vím, že to je ještě dost času, víme, že máme text jenom v angličtině. Dnes eh, odpoledne budeme pokračovat se slyšením a potom budou pokračovat ty regulární body našem programu. Pane předsedající, Pane předsedo, děkuji, pane předsedo. Já mám jenom eh, jednu žádost. Bylo by možné eh, nějak přitopit v sále, protože tady máme opravdu velkou zimu a eh, jsme tady několik hodin a to určitě pro naše zdraví není příliš příjemné, takže bylo by možné přitopit. No, no, ano, pokusíme se to topení nějak vylepšit. Mají dvě hodiny na to, aby to zařídili.